Uh, so, ladies and gentlemen, I think... Dámy a pánové, čas už pokročil, takže bychom se měli pustit do práce. Jsem velmi rád, že jste mohl přivítat zástupce z DG pro jednotný věřní trh, kteří mezi nás přišli, aby nás seznámili s důležitými otázkami, které jsou předmětem společného zájmu. Jde o provoz a rozvoj systému IMI, dále Single Market Governance Report, a také Solvit. Jsem velmi rád, že naše kolegy z komise vidím zde u nás ve výboru. Eh, paní Daly a její tým vždy spolupracujeme velmi úzce, například také na tom fóru v Krakově v loňském roce a dnes se tady budeme těšit, že eh, uslyšíme další informace k u 20. výročí jednotného vnitřního trhu. Takže bez dalších odkladů dám slovo komisi, aby vystoupila se svojí prezentací a já přijdu mezi vás dolů, abych, abych viděl na plátno. Teď ho mám za zády. A poté bude následovat, hned po prezentaci bude následovat diskuse. Takže máte slovo a já vám tady uprázdním místo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem velmi vděčná, že mi dáváte tuto možnost vystoupit ve vašem výboru. Je to tak trošku reklama na naši zprávu Annual Governance Checkup. Ráda bych vám vysvětlila, jak vše vzniklo. Vy tady ve výboru jste obdrželi už mnoho zpráv od nás o různých aspektech jednotlivého trhu, jako je scoreboard nebo zprávu o Solvitu, jinde jste zase dostali zprávu o systému IMI. E e. A já jsem si začala stále více uvědomovat, že těch zpráv je příliš mnoho, příliš mnoho údajů a že je velmi obtížné eh, se nějak zacílit Takže tady jde o první náš pokus zaměřit se na zprávu a řízení jednotného vnitřního trhu. A tato zpráva vlastně není zprávou první, ale protože se bude neustále do budoucna zokonalovat, ale toto je tedy první pokus. Spolu se svým týmem tady Marion po mé levici, v tom se hrá důležitou roli, jsme si řekli, že musíme uplatnit více holistický přístup a musíme se snažit zaměřit na celý životní cyklus. Od vzniku podnětu přes legislativní návrh, po jeho přijetí, po to zda o tom ví veřejnost a prostě příslušné subjekty, zda je to řádně implementováno a zda je třeba něco změnit. Takže takto jsme prošli celý ten životní cyklus a snažili jsme se tedy zjistit, co se činí v oblasti monitorování transpozice, informování podniků a veřejnosti, tak aby dokončili postupy online, aby eh, propojení na úřady fungovalo lépe, aby se řešily problémy na vnitřním trhu, aby eh, se vyhodnocovala a registrovala zpětná vazba, aby se nějak zachytávala a pak poté, aby se přijímaly nové koncepce pokud se podíváme na tento životní cyklus, vidíme, že ve skutečnosti v těch různých fázích životního cyklu jsme velmi činní, prodáváme zprávy, monitorujeme transpozici, máme eh, eh, systém Your Europe, který výrazně se podělí na informování podniků a občanů. Dále máme jednotná kontaktní místa, máme systém IMI, eh, o tom se budeme bavit ještě dnes podrobněji. A pokud vznikne nějaký problém, je zde systém Solvit, je zde pilotní systém a pokud se to opravdu pokazí, tak je zde možnost zahájit řízení, řízení pro porušení předpisu a jde to k soudu. Takže eh, také tady shromažďujeme veškeré tyto údaje, podklady, aby když přicházíme poté s legislativním návrhem, abychom to mohli podložit tedy eh, platnými informacemi, tedy tvorba politiky založena na eh, důkazech, na údajích. Toto je náš přístup. Tak to tady vypadá životní cyklus zprávy a řízení toho vnitřního trhu. A vzhledem k tomu, že máme ty zprávy o různých aspektech věci, snažili jsme se nyní soustředit do jediného dokumentu a vytvořili jsme takzvané fitness checks, tedy kontroly stavu, kde máme přehled všech členských států za těch šest různých zpráv a za různé soubory kritérií. Podíváme-li se na tuto kontrolu stavu, fitness check, všude, kde máme zelenou, je to v pořádku. Všude, kde je žlutá, znamená to, že musíme zbystřet, pozornět. to je, to je průměrný výkon. A všude tam, kde je barva červená, tam si musíme říci, Evropa má problém, protože ve vztahu k celému systému řízení a zprávy vnitřního trhu eh, vždy to červené poličko znamená, znamená nějaký problém. Z toho grafu vidíte, z té tabulky vidíte, že těch problémů je opravdu řada. Máme pouze jeden členský stát, kde je vše zelené, tím je Estonsko, Potom relativně dobrý stav má Lotyšsko, Švédsko, Dánsko a Litva. Ale musím říci, že všude jinde je třeba situaci zlepšit. Takže to vysvědčení je opravdu průměrné. Pokud se na to podíváme ještě podrobněji, uvidíme z hlediska členských států a transpozice evropské legislativy, zjistíme, že situace se mírně zhoršila oproti loňskému roku, ale bylo třeba transponovat velký počet směrnic. Ovšem, jak vidíte, 48 členských států je v červené zóně. Podívejme se na další kritérium, porušení předpisů, řízení pro porušení předpisů. Tady došlo ke zlepšení situace, ale stále vidíme že pokud je o počet zahájených řízení v srovnání s průměrem, 37 členských, procent členských států opět je v červené zóně. Pokud je o délku trvání eh, těch řízení, eh, ta se stále prodlužují, čili stále dole trvá věci vyřešit, což samozřejmě stěžuje situaci podnikatelské sféře. Dále pokud je eh, o Your Europe, vaše Evropa, což je ten jednotný portál, který se snažíme vytvořit pro všechna eh, práva v souvislosti s vnitřním trhem pro podniky a občany, tady došlo k určitému pokroku. 37 eh, národních informačních podkladů je v pořádku, pouze 19 chybí nebo je opravdu ve špatné kvalitě, ale prakticky u poloviny členských států potřebujeme jasnější, srozumitelnější informace pro občany a podniky. Další věc, kterou tu nemám na samostatné prosvědce, to je Europe Advice. To je tedy systém poradenství zdarma v rámci portálu Your Europe, vaše Evropa. Tady je situace velmi dobrá. Více jak 15 tisíc jednotlivých dotazů či případů bylo Eh, bylo vyřešeno, bylo poskudnuto právní poradenství, takže to funguje velmi dobře, ale stále zbývá ještě mnoho vykonat. Eh, vždy se na nás stěžují, na evropské i vnitrostátní úřady a zprávu, že prostě běžný občan, pro běžné občany je to nesrozumitelné, takže to svědčí o tom, že stále existuje prostor pro zlepšení. Dále pokud je jednotná kontaktní místa, kterými jste se zabývali a budeme se jimi opět eh, zabývat v souvislosti s prováděním celé směrnice o službách. Ta analýza vypadá tak, že pouze čtvrtina z nich, 26%, funguje v pořádku, 22% určitě buď nefunguje se dobře, nebo téměř vůbec a zbytek by se mohl vést lépe. Takže tady si myslím, že zbývá také ještě vykonat mnoho práce jednotných kontaktních míst. Jsou nedostatečně rozvinuta, eh, některá sotva existuje v jednom, sotva fungují v jednom jazyce, jak má dochází k nějakému pohybu mezi zeměmi, čekali bychom, že Čekali bychom, že to bude dispozice ve více jazycích a bohužel pouze 30 podniků ví o těchto kontaktních místech. 70 o nich vůbec neví. Dále systém EMI, eh, Marion ho s vámi probere ještě později. Tady došlo k pokroku 48 členských států využívá tento systém velmi dobře, velmi dobře to funguje pro odborné kvalifikace a vysílání pracovníků. Více jak polovina veškerých dotazů je vyřešena nebo je na ně odpovězeno během dvou týdnů a došlo k výraznému posunu také u nařízení IMI. O tom budeme ještě hovořit později. Problémovou oblastí je směrnice o službách, kde ten provoz, to využívání směrnice o službách je velmi, velmi malé. Tím se musíme zabývat, pracujeme na tom. A samozřejmě některé členské, některým členským státům trvá velmi dlouho, než na dotazy odpoví. Dále Solvit, Solvit byl vždy naším obrovským úspěchem. Pokud jde o kontrolu stavu, prakticky 70 členských států si vede dobře, 27 musí situace zlepšit a u 5 členských států situace není dobrá, především kvůli, kvůli lidským zdrojům. Podíváme-li se na lidské stroje zaštiťující systém Solvit, uvidíme, jak vlastně náročná, náročné je e, dosávat dobrých výsledků. Takže i tam, kde je situace dobrá, přesto existují určité důvody k znepokojení, k obezřetnosti, k bělosti. Snažíme se tedy, komise to myslím označila za druhou generaci e, nástrojů Solvit. Pro Solvit tady máme e, strategii o deseti krocích, kde je třeba věci vyjasnit. Vyjasnit u IMI máme nové nástroje IT. Doufejme, že to bude spuštěno v v platnost v září. A učiníme návrhy ohledně Solvitu do konce roku na základě té desetibodové strategie. Tolik tedy moje malá propagační prezentace. Musím říci, že toto vše bylo velmi obtížné, protože autoři všech jednotlivých zpráv museli souhlasit s tím, že se omezí na dvě, tři strany místo 20 stran textu, ale ten celkový výsledek a dopad je velmi zajímavý. Protože na komisi náhle i další relevantní úseky řekli a my bychom také se měli podílet na té zprávě, my bychom v ní také měli být. Takže příští rok budeme mít například eh, podnikatelský náhled, eh, budeme mít také hledisko vysílání pracovníků. Pokaždé, když budeme vypracovat tuto zprávu, budeme se snažit zachytit stále větší počet aspektů věci, ale způsobem, který bude snadno uchopitelný, srozumitelný. Tolik tady ode mne. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za to, že jste mi dal čas vystoupit zde s touto malou prezentací. Velice vám děkuji. Myslím si, že jste reagovala také na mnoho obav, které zazněly zde na našem výboru, co se týče těchto zpráv a mm, množství informací. Myslím si, že teď se vrátím na své místo a zahájíme Mm, část s dotazy. Myslím si, že paní Gepard a paní Svals jsou přítomny. Jsem také velice rád, že zde mohu uvítat paní Colleen Langen. Ještě po, po, později uvítám oficiálně, nahrazuje pana Lechnera. A ona dříve působila jako starostka velkého e, německého města, takže má mnoho zkušeností, o které se s námi jistě podělí. Čili mm, kdo začne s dotazy? Pan Šváb? A já se zatím přesunu eh, k tomu hlavnímu stolu. No, krát děkuji. Paní Davy velice vynikajícím způsobem poukázala na slabá místa infrastruktury vnitřního trhu. A za to jsem jí eh, velmi vděčný a myslím si, že v tom spočívá také naše práce, která by se měla posílit v tomto smyslu. Nicméně bych chtěl říci, že téma zprávy a řízení vnitřního trhu, tak jak to bylo pojednáno eh, ve zprávě pana Montyho, a kde požadoval právě posílení této zprávy. Myslím si, že toto téma tedy pokročilo dále, ale velice často jsme si kladli otázku, jaké ukazatele můžeme používat proto, abychom nějakým způsobem eh, mohli posílit tuto zprávu a řízení. Například Single Market Forum, to je jeden z nástrojů, který můžeme použít a kde můžeme toto probírat. Takže to je moje první otázka. Jakou roli z vašeho hlediska hraje toto forum pro vnitřní trh v této souvislosti? Za druhé, tento fitness check, který jste tady popsala z hlediska těch různých barev, je sice v pořádku a vlastně se to obnovuje každý rok, Nicméně bychom měli pochopit lépe, jaké jsou strukturální problémy za, tím, za těmi jednotlivými barvami, žlutou a zelenou a tak dále. Pak je tady to staré téma z hlediska solvitu v členských státech. Tam mezi červenou a zelenou není žádná žlutá barva. Takže bylo by vhodné toto ještě dovysvětlit a také otevřeněji říci, jakých členských států se to týká. Také Evropská rada v posledních měsících několikrát zmínila vnitřní trh jako zdroj růstu. A myslím si, že eh, na tomto základě bychom měli některým členským státům připomenout jejich odpovědnost. Takže další otázka. Jak to vypadá se solvitem, které země jsou v té červené barvě? Děkuji. Uh, Děkuji nyní paní Gepard. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Davy, za tuto hodnotnou informaci, kterou jste nám předala. Já bych měla nejdříve jednu prozbu. Bylo by dobré, kdybyste nám toto vystoupení mohla jaksi poslat e-mailem. Zatím máme kopii pouze černobílou a tam ty, eh, ta rozlišení z hlediska barev není, nejsou jasná. Takže bylo by dobré, kdybychom to dostali e-mailem. Vy jste několikrát zmínila směrnici o službách. To je opravdu jedna z otázek, která nás zaměstnává v parlamentu a zvláštně, eh, zvláště v tomto výboru. My jsme vyvinuli mnoho snah a vždy jsme říkali, že se nám podařilo dospět k dobré směrnici o službách. Byli bychom rádi, kdyby byla správně realizována v členských státech. Pak jste se zmínila o eh, jednotném kontaktním místu a o některých dalších aspektech této souvislosti. Pro nás jako poslance by bylo zajímavé, kdybychom mohli dostat informaci ohledně těch členských států, které jsou v červené barvě. Ta zelená oblast mě tolik eh, nezajímá, protože tam to funguje dobře, ale zajímá mě, kde to nefunguje. Měli bychom vědět, Eh, kterých konkrétních států se to týká a o jaké konkrétní problémy jde. Jedná se o vybavení, jazyková problematika, to jste naznačila. Je to proto, že eh, tady je, jsou webové stránky, které jsou nepostačující, nebo jsou tam různé důvody, které by vysvětlily nefunkčnost tohoto systému. Proč to nefunguje? Dokážu si představit, že v Bádensku, Württembersku například je mm, taková situace, že lidé nevědí, na koho se konkrétně obrátit, takže i to může být e, problémem. Druhé téma, o kterém bych chtěla hovořit, je Solvit a propojení se systémem IMI. Vy jste řekla, že v září už budeme tak daleko, že budeme mít k dispozici tento nástroj. Já bych si přála, aby tomu tak bylo. Protože co se týče IMI, O tom diskutujeme již mnoho let. A každý rok zde máme někoho z komise, který nám vypráví, ano, i my bude skutečně provozu schopný příští rok a bude fungovat s uspokojivým způsobem v těch oblastech, které nás zajímají. Já bych prostě chtěla od vás eh, vědět, zda poté, co tak těžce eh, se eh, rozjížděl Solvit, a i my. A vzhledem k tomu, že to chceme nyní propojit, zda skutečně jste již tak daleko v těch pracích, anebo kde jsou případné problémy z tohoto hlediska? Um. Mrs. Paní Reutová nebo pan Langen, chcete se na něco zeptat? Dobře, takže dovolte mi pouze několik komentářů. Za prvé, myslím si, že tento vývoj můžeme pouze uvítat a je to něco, na čem můžeme dále stavět. Uh, můj první komentář je následující. Myslím si, že pokud jednáme o věcech, které se týkají jednotného trhu, tak musíme také hovořit o relativní úrovni eh, některých ukazatelů. Například pokud se podíváme na úroveň transpozice, provádění směrnic, tak eh, bude mnohem větším problémem pro jednotný trh, eh, pokud nebude proveden třeba nějaký, eh, nějaká důležitá legislativa, eh, na rozdíl od toho, když třeba nebude provedena pouze nějaká technická eh, část legislativy. A to se zde neukazuje. Myslím si, že to je, já vím, že to je složité, ale je to asi důležité. Za druhé, co se týče přístupu na trhy a těch jednotných kontaktních míst, tak je důležité, abychom maximalizovali potenciál pro trhy to znamená, měli bychom se soustředit na ty největší trhy a měli bychom se soustředit na to, aby tam ta jednotná kontaktní místa fungovala dobře. Můj další komentář s tím ještě souvisí. Paní uh, Daly, vy jste hovořila o tom, že jednotná kontaktní místa uh, jsou poměrně neznámá podnikům uh, v Evropské unii. To je dost uh, důležitá poznámka. Hovořili jsme o ní i v našem výboru a hovořila o ní i paní Gebhardt ve své zprávě. My jsme to kritizovali. Kritizovali jsme to, že členské státy neinformují dostatečně podniky o těchto nových příležitostech, která jim přináší právě eh, jednotný trh a například i ta nová směrnice o službách. Máme zde hodnotící zprávy o eh, vnitřním trhu a o spotřebitelském trhu. A zde máme také další informace, které vyplynuly z různých eh, dotazníků o nástrojích pro podniky. Vypadá to, že eh, informace, které se týkají osvěty pro spotřebitele, tak to je naprosto zásadní indikátor, podle kterého bychom měli hodnotit to, jak eh, ten stát je v tomto ohledu výkonný. Máme zde například novou webovou stránku, ale už se nesnažíme dále propagovat a tyto informace a šířit tyto informace. Myslím si, že bychom měli členským státům říci, že to je jejich odpovědnost. Máme zde Solvit, máme zde jednotná kontaktní místa, ale pokud se o tom spotřebitelé nerozvědí, že něco takového existuje, tak je to neúspěch. Myslím si, že by národní vlády se v tomto měly mm, více aktivovat. Také jste hovořila eh, o vlastně neúspěchu v rámci systému IMI. Eh, to je vlastně takový velký mm, důkaz toho, že ty dostatečné příležitosti, které jsou zde, nejsou využívány. Myslím si, že zde máme dostatečně dobré nástroje, které můžeme využít a měli bychom se trošku posunout od takových eh, trochu umělých statistik eh, dopředu. Ještě někdo se k tomu chce vyjádřit? Dobře, čili dávám vám opět slovo, abyste mohla zareagovat na dotazy. Velice děkuji. Myslím si, že to, jaké jsou ukazatele, co měříme a co lze měřit lépe, tak eh, ten váš názor na to je dost trefný. Domnívám se, že však zde existuje určité nebezpečí. Pokud se soustředíme pouze například na provádění, eh, na eh, transpozice nebo na případy neplnění legislativy, tak se dostaneme vlastně příliš na takovou právní stránku a ta rovnováha se vysílí. My, my jsme vědomi toho, že co se týče podnikatelského prostředí, tento aspekt musí být také zapojen a bude to tak i v té budoucí zprávě. Uh, Nicméně eh, občas bychom tam také chtěli zařadit třeba kapitoly o některých jiných eh, oblastech, například euro, výsledky se statistiky Eurobarometr, to, jak lidé vnímají jednotný trh, jak ho vnímají podniky a tak dále. Myslím si, že je to zcela jistě důležité. Dále jsou zde takové ty hlavní strukturální problémy a o tom hovořil pan Šváb. To jsou vlastně ty věci, kde bychom měli začít. Když jsme loni eh, vypracovávali těch 20 eh, hlavních problémů, které vadí občanům Evropy, tak se ukázalo, že to nejsou problémy, o kterých eh, zde hovoříme například v aktu o jednotném trhu a v našich diskusích. To znamená, že se ukazuje, že se musíme soustředit na jiné problémy. Také jsem ještě nehovořila o fóru o jednotném trhu a to byla chyba, protože chci říci, že to fórum o jednotném trhu bylo naprosto vynikající, protože jsme tam si vyslechli různé názory, e, byla zde také zastoupena jak politická, tak správní, tak i e, úroveň, tak tam byli i zástupci z praxe. Jsou tam, byli tam lidé, kteří naráží na problémy v jednotném trhu. Proto to bylo velice důležité. A navíc nás to eh, trochu nabudilo k tomu, abychom eh, jaksi zase zbystřili. Myslím si, že na těch eh, další, to další fórum se bude konat v říjnu. Bude zahájeno plenárním schromáštěním zde v jednacím, hlavním jednacím sále a doufáme, že poslanci komisaři, ale i zástupci národních parlamentů a zástupci všech členských států se zde společně sejdou, aby mohli hovořit o záležitostech jednotného trhu. Co se týče systému IMI, tak tento systém pracuje velice dobře. Podívejme se na statistiky. Podle těchto statistik je ten systém účinný ve všech možných oblastech. Máme zde zejména směrnici o odborných kvalifikacích, eh, pardon, omlouvá se řečnice směrnice o vysílání pracovníků. To znamená, je to tak, že pokud eh, si představíme systém i my jako určitý vlak, tak eh, zde máme zejména Eh, tedy ten Solvit, pak je zde směrnice o odborných kvalifikacích, pak je zde směrnice o službách a tam vlastně všude ty vlaky jedou. Nicméně ten původní vlak měl namířeno do stanice směrnice o službách. A podniky ani eh, správní orgány v členských státech eh, zatím nemají zájem o oblast směrnice o službách a proto bychom měli zvýšit povědomí o tom, že právě tato oblast je důležitá. Zatím nám možná unikají některé věci. Předseda zmínil to, že se musíme podívat na relativní význam těch jednotlivých věcí, na kterými pracujeme. A myslím si, že v tom při přípravě té příští zprávy se na to soustředíme. Pokud se na to podíváme z právního hlediska, tak každý případ nedodržování legislativy má stejnou hodnotu, ale pokud se na to podíváme z ekonomického pohledu, tak některé případy nedodržování předpisů e, mají mnohem větší dopad. Můžeme říct si, že například porušování legislativy v oblasti energetice, tam je to opravdu obrovský biznis. Jsou zde určité známé případy, například eh, eh, určité podvody v, pod, eh, v zadávání veřejných zakázek. Existují i konkrétní příklady, ale nebudu je jmenovat. Myslím si, že je důležité, abychom na to upozorňovali ještě více, protože ta stávající situace vyžaduje přesnou analýzu. A ta v minulosti nebyla vždy tak přesná. Takže to je z mé strany vše. Děkuji. Paní Rojtová, mám pan Pusutil, pan zpravodaj ještě tady není, takže možná máme ještě trochu času. Takže paní Rojtová, chtěla jste se na něco zeptat nebo na něco reagovat? A také ještě paní Farmer, pan Gebhardt eh, se chtějí zeptat. Takže nyní paní Rojto. Eh, děkuji za slovo. Já chci mm, říct, že tady ten materiál, ta brožura je opravdu vynikající, ale chtěla bych eh, vědět, jestli má taky komise určitou analýzu, která by ukazovala, pokud se podíváme na tu tabulku fitness check, overview all member states, Eh, jaký, jakému pokroku vlastně v letech dochází v jednotlivých eh, zemích. To znamená, jaká je vlastně tady tendence, jaký je trend, protože máme vlastně jenom status quo v roce 2011. To znamená, Eh, to je jeden bod. A ten druhý se týká toho, co teď tady eh, říkal kolega z komise, že některé země eh, tak nějak ignorují nebo nemají zájem, přímo doslova nemají zájem o směrnici o službách. Tomu moc nerozumím, protože přece každá členská země musí implementovat, respektive měla už implementovat směrnici o službách. Já bych prosila trochu vysvětlit, co to znamená ten přístup, že nemají tomu zájem. To považuji za velmi závažný problém. Děkuji. Uh, Mr. Schwab, did you want to respond? Yeah. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte ganz... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl vrátit k tomu, co řekla paní Daly. Co se týče vnitřního trhu, je někdy pro nás opravdu obtížné slyšet ze strany komise, že vnitřní trh je důležitý, ale že jsou zde problémy. Ale když chceme řešit konkrétní problémy, tak je nám řečeno ano, ale neměli bychom vyvíjet příliš velký tlak na členské státy. Řízení za porušení smlouvy je až poslední možný nástroj. Takže vlastně někdy máme pocit, že jsme tady a jenom nasloucháme a to není příliš uspokojivé. Eh, myslím si, že by bylo vhodné říci konkrétně, které členské státy budou muset podstoupit řízení za porušení. V každém případě bychom měli dostat jaksi důkladnější informace. Co se týče mm, směrnice o službách. Víte, že proti Řecku, Německu a Rakousku bylo zahájeno řízení za porušení smlouvy. Já myslím, že v Německu je tady problém v tom, že počet těch kontaktních míst je příliš vysoký a tudíž situace je nepřehledná, ale to neznamená, že by tato směrnice se neuplatňovala a neměla se uplatnit eh, to v žádném případě. To je téma, které jsme dlouho diskutovali také v rámci německých poslanců. Děkuji. Paní Deli, chcete zareagovat? Já bych se možná také ještě eh, zeptal, já nevím, zas, nejsem si jistá, jste eh, se vracela k mému bodu ohledně eh, kvantitativnějších indikátorů výkonu, pokud je o povědomí mezi podniky. Já jsem jednal s panem komisařem minulý týden, myslím, že má určitý plán, jak spolupracovat s členskými státy na, na zlepšení využívání příležitostí, které skýtá vnitřní trh a ještě další věc, pokud dovolíte, když se dívám na tu analýzu, možná bych vám i všem ostatním připomněl, že u balíčku pro zboží, což samozřejmě spadá pod DG Enterprise, DG pro podnikání, ale tam byl požadavek na členské státy také, aby zaručili jednotné kontaktní místo pro podniky, které narážejí na problémy s vývozem zboží na vnitřním trhu. Těch problémů je stále celá řada tak jenom bych od vás odrád slyšel, že možná toto je také oblast, která se zaslouží více pozornosti, abychom trh se zbožím eh, vnesli do těch širších souvislostí, i když eh, vím, že technicky vy máte na starost pouze, eh, pouze služby, ale ten, z našeho pohledu ten vnitřní trh by měl být vlastně bez zešví. Přeměna sem odpovědnost máme na, nebo máme na starost jak služby, tak zboží. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, opravdu příští rok Budeme mít indikátor také pro zboží, to bude rovněž součástí zprávy. To byl, to byl jeden z návrhů DG Enterprise. A pokud je o celé to propojení, proběhne to ve stejný týden, ten týden většinou trhu jako týden malých a středních podniků. DG Enterprise, my a komisař eh, Tajany úzce spolupracuje s komisařem Barnierem, aby ty akce přinesly co nejvíce synergii. Pokud je o malých a středních podniků, zabýváme se také otázkou mladých podnikatelů, například nebo generace 92, kterým je dnes eh, nějakých 20 let. A snažíme se tedy také v souvislosti s tím připravit určité akce či kroky. Pokud je o vaši První otázku, pane Švábe. Myslím, eh, abych byla zcela upřímná, že existuje obrovský tlak na členské státy. Stále se snižují stavy ve státní, ve veřejné službě, veřejné správě. Eh, v zemi, kterou já znám nejlépe, eh, jenom letos odešl, odešel obrovský počet pracovníků ze státní zprávy do důchodu. A ta čísla jsou podobná všude, takže já si myslím, že se dostáváme do velmi složité situace, která se bude dále spíše zhoršovat, než zlepšovat. Takže eh, na co tlačit, jak ten tlak vyvíjet, za tím dosáhneme dobrých či zlých výsledků. Je to tak trošku začarovaný kruh. A my se tedy pokoušíme zajistit, že když něco navrhujeme, když v souvislosti s IMI, Solvitem nebo využíváním pilotu, že tedy zároveň členským státům zjednodušujeme situaci, tak aby to bylo všechno jednodušší, nákladově efektivnější, racionálnější. Ne vždy je to snadné. A pokud jde o tato čísla, to, jsou, to je opravdu v hrubých obrysech, ale to bylo naším cílem. Vytvořit hrubou představu. Pak se samozřejmě můžete ptát na určité detailnější analýzy eh, v těch jednotlivých zprávách, zprávy o IMI nebo zprávy o provádění, eh, zprávy o provádění evropské legislativy. Máme další konkrétní údaje, ale tady chceme mít tedy, v této zprávě chceme mít ucelený obraz o situaci. To bylo cílem. Jak já to vnímám a souhlasím, že některé oblasti jsou důležitější než jiné, řekla bych, že ve všech členských státech existuje dobrá vůle. Každý členský stát má ovšem jiný způsob, jiný mechanismus fungování a ti, pro které nejsnažší centralizovat koordinaci, využívat elektronická média, tak pro ty je to snažší čím je ta administrativní stránka. Dále chceme zavádět pouze takové věci, které jsou srozumitelné pro občana, které jim usnadní situace, které usnadní situace také státním úředníkům, aby tady celá ta věc byla úspěšná. A to je právě tak zajímavé na vysílání pracovníků, což je věc, která pouze nedávno byla zavedena do IMI, ale každý vidí, že to je smysluplné a e, ta věc se rychle rozjela. Totež platí pro Your Europe, vaše Evropa, což je informační portál. E, když jsme se snažili, anebo to snadné, e, jasně občanům ukázat, jaká jsou jejich práva po Evropě, tak určitě provoz na těch stránkách také výrazně vzrostl. Měli jsme tam 2 miliony dotazů nebo návštěv ročně. Takže to jsou věci, které fungují, to je to, co se osvědčilo, to je pro nás tak trošku výzva. Snažíme se, aby věci, které zavádíme, opravdu byly praktické, smysluplné. Pokud je o kontaktní místa eh, pro podniky o směrnice o službách, tam ještě ten průlom musí teprve přijít. Děkuji mnohokrát za to, že jste mezi nás dnes přišla. Myslím, že bylo nesmírně užitečné si vás vyslechnout v souvislosti s touto novou zprávou o zprávě a řízení, tedy governance jednotného vřičního trhu. A nyní si vyslechneme pana Bosotila také k této věci. Eh, pan Bosotil nám představí svoji zprávu. až dostane kávu. Takže já vám chci poděkovat za náš výbor a těšíme se na další úzkou spolupráci. Ve zprávě pana Busetela budeme moci navázat eh, na řadu věcí, které zazněly v této eh, diskusi. Mrzí mě, že pan Busutil tu nebyl o devíti, protože to bylo schválně takto načasováno, ale určitě, určitě eh, bude plně informován o věcech, které se zazněly a bude moci zapracovat do své zprávy. Takže já vám mnohokrát děkuji a nyní hladce přejdeme na další aspekt věci. Přistoupíme tedy k bodu zpráva pana Busutila scoreboard jednotného vnitřního trhu. My jsme se dohodli tak, že zpráva pana Busutela eh, pokryje také právě tuto vaši novou zprávu, kterou jste nám dnes prezentovala. Takže myslím, že tam bude třeba vnést určité nové prvky do zprávy pana Busutela. Já našemu zpravodaji dám hned slovo. Máme tady naše stěmu zpravodaje, pana Corredo de Campos, pana Lochegarda, další eh, kolegyně tu ještě není. Já to jsem také jako stínový zpravodaj. Nevím, eh, paní Deli, kdo bude reagovat za komisi, paní Grubenová nebo paní Frhoven patrně. V každém případě někdo z vás eh, vystoupí také na závěr výměny názoru. Takže, pane Busutile, velmi rád vám předávám slovo, abyste mohl prezentovat svoji zprávu. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych abych se omluvil, byl jsem informován, že to mám být eh, o 9.45. Já jsem eh, dnes ráno zasedal v jiném výboru, kde se hlasovalo, takže omlouvám se, že mi utekla tato diskuse, to bylo nedorozumění. Jistě eh, to doženo v každém případě. Já už jsem se již mnohokrát setkal se zástupci komise a velmi úzce s nimi spolupracuji v rámci vypracování mé zprávy. Takže původně cílem mé zprávy bylo zavést kooperativní, koordinovaný přístup k zdokonalování fungování jednotného vnitřního trhu, tím, že se zaměříme na scoreboard, ale s tím, že tady bude odkaz také na, nebo to bude vstaženo také ke zprávě o Solvitu. Já jsem původně chtěl reagovat na 22. Eh, vydání eh, scoreboardu pro nožnější trh, kde kromě obvyklých kapitol o transpozici a provádění legislativy pro jednotný vnitřní trh jsem chtěl věnovat pozornost také nedávným úspěchům v členských státech, eh, případům, kdy se dařilo řešit transpoziční deficit. Můj původní návrh byl rozeslán k překladu v prosinci loňského roku. Nicméně, jak jste upozornil, pane předsedo, předsedo, od toho původního návrhu eh, jsme obdrželi 23. vydání skorbo do jednotný vnitřní trh, eh, také Annual Governance Checkup, tedy eh, výroční kontrolu řízení zprávy, což je opravdu jedinečná, jedinečný dokument a kromě toho je zde nová zpráva o Solvetu. Vzhledem k těmto novinkám tedy jsme posunuli termín a časový rámec pro celou zprávu, tak abychom mohli zohlednit také tyto nové dokumenty a také, aby nás, náš výbor eh, měl možnost eh, aktuálně zareagovat na, na tyto nejnovější podněty z komise. Takže změnili jsme, usilovali jsme o změnu časového rámce pro moji zprávu, tak aby vše bylo užitečnější, relevantnější. Nový časový rámec vypadá takto. Dnes eh, projednání návrhu zprávy. Termín pro poznací návrhy je příští týden 26. března, to je tuším pondělí, je to v poledne. Dále projednání pozměňovacích návrhů 12. dubna přijetí ve výboru 25. dubna a v plénu eh, v květnu tohoto roku. Nyní k obsahové stránce. Já jsem se pokusil zapracovat eh, co možná nejvíce eh, podnětů již v původním návrhu zprávy, s tím, že jsem se sešel nejprve se stínovými zpravodaji a také samozřejmě se zástupci komise Rád bych vyzdvihnul spolupráci jak ze strany komise, tak ze strany kolegů těch zpravodajů. To jsem velmi uvítal. Nicméně moje, můj původní návrh byl vypracován ještě dávno předtím, než byla, byl zveřejněn dokument Annual Governance Checkup, takže myslím, že nyní budou zapotřebí výrazné pozměňovací návrhy, abychom zohlednili tento nový vývoj a také tu poslední zprávu o Solvitu. Moje původní zpráva se zaměřovala, nebo měla dvě hlavní kapitoly. První část se zabývala eh, vybudováním silnějšího regulačního rámce pro vnitřní trh. Tady jsem se zaměřil na potřebu toho, aby členské státy eh, udržely své snahy a dále je, dále je Ale Také mi šlo o transpoziční cíle, zejména protože lepší včasná transpozice evropské legislativy je efektivní cestou také, jak bojovat proti hospodářské krizi. Druhá část právě poté se zabývá tím, jak opravdu naplnit jednotný vnitřní trh, jak pro občana, tak pro podniky. Zde bylo mým cílem poskytnout občanům řešení pro problémy v souvislosti s vnitřním trhem, na které naražejí tím, že posílíme stávající nástroje a budeme hledat lepší způsoby, jak opravdu reagovat na problémy občanů. Tady všem potřebujeme radikální nový pohled, snahu dívat se na věc očima občana a ne až tolik očima, eh, očima zákonodárce a nesnažit se tedy vnucovat občanům určité ambice, které možná máme my, vnímáme jako atraktivní, ale které možná nejsou až tak prakticky proveditelné či relevantní z hlediska občana či podnikatelské sféry. A tím se dostávám k jednomu z hlavních bodů, které třeba zapracovat nějakým poznacím návrhem do mé zprávy, a totiž eh, přístup, nový přístup komise a prezentace no, předložení eh, Annual Governance Checkup. Musím říci, že totiž komise právě toto dělá. Dívá se na věc novýma očima, inovativně a konečně vystoupila se zprávou, která se skutečně opravdu zaměřuje na přidanou hodnotu. Komise toho dosahuje tím, že slučuje, združuje v jediném dokumentu nejrůznější aspekty a poskytuje opravdu ucelený obraz jednotného vnitřního trhu. Já bych eh, rád využil této příležitosti a poblahopřál komisi k této zprávě a eh, ke snahám v této souvislosti. Eh, moje zpráva bude teprve, respektive tato zpráva bude patrně teprve prvním krokem ze strany komise ve snaze o lepší koordinaci bude docházet eh, k překrývání pravomocí mezi různými pracovišti komise bude třeba lépe pochopit, eh, jak eh, provést streamlining a zlepšit celkové fungování systému. To je, to je zvláštní přínos této, této zprávy, která zde dnes byla prezentována a který jsme neschledávali předchozích zpráv. Takže Vážení kolegové, termín pro pozměňovací návrhy je pondělí. A samozřejmě do vypršení této lhuty přivítám jakékoliv podněty, jak zprávu zlepšit, tím, že jednak zohledníme eh, ten, ty novinky, které jsem zmiňoval. Domnívám se, že moje zpráva je výrazně koncensuální. Eh, všichni se na tom jistě budeme rádi podílet a přispějeme k vypracování zprávy, která bude přijatelná pro všechny. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane Bosutile. Jak říkáte, eh, také tady děkuji vám, že jste se ujal tohoto úkolu. Myslím, že máte pravdu, že bychom měli, měli zareagovat na nové podněty, nové dokumenty z komise. Vy jste evidentně byl v úzkém kontaktu s komisí, přesto byl schopen zareagovat na tu novou zprávu, na ten nový dokument ještě předtím, než byl zveřejněn, než jsme obdrželi. Takže nyní stínový zpravodaj nejprve pan profesor Correa de Campos. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat kolegu Simonu Busutilovi za vypracování zprávy a také za veškeré úsilí, které tomu věnoval. Myslím si, že všichni postupujeme dobrým směrem potřebujeme zde silnější spolupráci mezi komisí, parlamentem a členskými státy. Členské státy mají takovou trošku mm, přirozenou tendenci k tomu, aby minimalizovali význam vnitřního trhu. A to při většině příležitostí. Je důležité posílit osvětu. Evropský Parlament bohužel nemá možnost, jak si vzdělávat nebo doškolovat eh, ministry v tomto ohledu. A možná by to bylo dobré, kdybychom takovou možnost měli, nicméně není zde. Takže by bylo dobré třeba častěji oslovovat eh, zástupce národních parlamentů. Já jsem se o to pokusil v minulosti, moc se mi to nedařilo. A když jsem se stal poslancem, tak jsem napsal ministrům vlády mé země a hovořil jsem o tom, že to není fér, protože má země na tom nebyla dost dobře v těch tabulkách. Situace se sice zlepšila během posledních let, ale například myslím si, že dnes, pokud bych ten dopis napsal znovu, tak by možná byl efektivnější. Chtěl jsem pouze říci, že se jednalo o požadavek ze strany parlamentu. Komisař Barnier ochotně souhlasil eh, s tím, aby se to začalo řešit a byla eh, zveřejněna právě tato zpráva o stavu z roku 2011. Myslím si, že existuje mnoho eh, argumentů proč eh, rozumět eh, takovému chování ze strany členských států, proč se k tomu staví spíše zdráhavě. Eh, v, 60. v 60. a 70. letech došlo k velkému boomu administrativy. Mnoho lidí v administrativě také jsou staršího, vyššího věku, takže možná je to také jeden z těch důvodů, ale myslím si, že prostě musíme pochopit hlavní důvody toho, proč dochází e, k špatné transpozici nebo k žádné transpozici a musíme pochopit motivy. A právě z toho důvodu jsou tyto informace tak důležité. Síť Solvit má zásadní roli a je důležité, abychom jasně stanovili mandát Solvitu. I s ohledem na další rozšíření. Vítám ten dokument, který připravila komise, je ten dokument, který upozorňuje na problémy Solvitu, který upozorňuje na problémy IMI. Solvit nyní slaví desetileté výročí Možná bychom se také mohli ještě podrobněji podívat na některé otázky, které ještě nebyly nebo které nejsou řešeny, nebo zatím nebo jsou řešeny, ale ještě nebylo nalezeno to řešení. Teď je ta správná doba. Chtěl bych ještě jednou zopakovat, že kolega Busutil odvedl vynikající práci, připravil dobré návrhy a já bych také do pondělka ještě mu k tomu rád přispěl svými pozměňovacími návrhy. Děkuji, říká předseda, nyní pan Lechegard. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve chtěl poděkovat našemu zpravodaji za všechno, co udělal. Není tajemstvím, pane předsedo, že ta tabulka, která souvisí především se Solvitem, je podporována mojí frakcí. Pro mě v průběhu let tato tabulka se stala vlastně nejúčinnějším nástrojem po urychlení implementace směrnic naming and shaming. To tady našlo svoji, eh, svoje místo. Myslím si, že musíme, pane předsedo, udělat vše pro to, abychom rozšířili a ještě zvýšili efektivitu tohoto scoreboardu. Jsem velice rád, že zpravodaj se zabýval také zprávou ohledně zprávy a řízení. Tato zpráva je vynikajícím nápadem. To nám totiž umožní mít přehled o všem, co se děje v této oblasti. Eh, Jedná se o celou řadu užitečných informací, které jsme dostali k dispozici a které můžeme využívat v Evropském parlamentu. A není k obsahu samotné zprávy. Možná, že vyjádřím určité politování eh, v tom smyslu, že neproběhlo příliš mnoho změn eh, v minulých letech. Nemohli jsme konstatovat, že došlo k snížení jednotlivých problémů a k redukci těchto problémů, takže ještě musíme pracovat. A zvláště v současné situaci vidíme, že je krize, víme, jak nyní si počínají jednotlivé státní zprávy v členských státech a to je situace, která ještě více vypíchne nezbytnost pracovat. Je Eh, dobré, abychom eh, zdůrazňovali také panu Barnierovi význam fungování tohoto vnitřního eh, trhu. A to bez problémů, takže musíme postupovat vpřed. Zpráva pana Bozutila je vynikající. Měl jsem ostatně příležitost to vyjádřit přímo zpravodaji. Já se domnívám, že v té tabulce bychom měli zvláště vědět, co funguje, co nefunguje z hlediska občanů na jedné straně, z hlediska podniků na druhé. Hlavně je tady důležitá otázka procent. Tato otázka procent je problémem, o kterém jsme hovořili již systematicky. Je opravdu na čase, abychom se tím zabývali a položili si otázku, proč se toto procento nesnižuje. A nakonec by bylo vhodné, abychom se také zaměřili na problematiku zaměstnanosti. Předložím pozměňovací návrhy v tomto ohledu ale jsem si jist, že zpráva bude vyvážená v konečné formě. Good. Thank you very much. Děkuji. Myslím si, že žádný jiný stínový zpravodaj kromě mě už jste není, čili dovolte mi několik komentářů. Pan my s zpravodajem a ještě se stínovými zpravodaji bychom rádi využili Eh, tyto, bychom rádi využili tyto nové informace, které jste nám poskytli, abychom je ještě zařadili do té zprávy. Myslím si, že by bylo dobré, abychom se soustředili na určité synergie, které identifikovala tato nová zpráva komise. Protože to bylo silně eh, zdůrazněno i v naší předchozí zprávě. Ve své zprávě se soustředíte na ta jednotná kontaktní místa pro občany. Pan Bustel to také upozornil. Máme zde také eh, spotřebitelská centra, máme zde také ty portály. Vlastně všechno by to mělo být propojeno. Myslím si, že by bylo dobré na tom ještě zapracovat. Ještě předtím, než bude jednotný trh pro zboží, měli bychom velice zdůraznit roli těchto jednotlivých, eh, pardon, těchto jednotných kontaktních míst. Protože to bývalo prioritou a teď to trošku zapadlo. Myslím si, že bychom to znovu měli podtrhnout. Komise také učinila několik eh, velice zajímavých komentářů o synergiích. Otázkou je, zda jsou dostatečně ambiciozní. Možná bychom ještě také mohli na tyto aspekty trošku zatlačit. Pro nás je také velice důležité následující. Hmm, viděli jsme to v diagramu, který zástupkyně komise ukázala na začátku. Ukázalo se to, jak údaje, nebo že jsou zde údaje, které jsou schromažďovány prostřednictvím všech těchto sítí a že tyto údaje by byly velice dobré, abychom je využili například pro přípravu nové legislativy. Pro nás osobně by to bylo velice zajímavé. A v v této zprávě. Například hovoříte o přeskumu provádění směrnice o odborných kvalifikacích nebo o vzájemném hodnocení provádění směrnic. Myslím si, že by bylo do, velice dobré to využít, protože nemáme žádný podrobný feedback. Máme takové různé podrobné, pardon, od, eh, obecné zprávy, ale pro nás by bylo zajímavé dozvědět se právě všechny podrobnosti. Také by nás zajímala zpětná vazba, která se týká provádění balíčku o zboží nebo také směrnice o službách. Možná bychom mohli po, um, požádat generální ředitelství pro podnikání, zda by nám mohlo takové informace poskytnout. Pro nás by bylo nesmírně užitečné i pro Simona, abychom ještě mohli právě využít některé podrobnosti této zprávy, které se týkají těch synergií a kdybychom mohli tyto informace začlenit do naší zprávy. Ještě poslední komentář. Já také ještě možná připravím některé pozměňovací návrhy. Myslím si, že bychom měli hledat nebo podívat se podrobněji na určité eh, indikátory výkonu, které se týkají osvěty zacílené jak na občany, tak na podniky. Měli bychom hovořit o osvětě pro občany, Mm, ale i o osvětě pro podniky. Občané by měli vědět, kde naleznou informace a podniky by například měly vědět o různých nových příležitostech, měly by vědět o jednotných kontaktních místech. Sice dochází eh, k počtu různých eh, těchto ehm, různých těchto míst, kam se mohou občané eh, obracet, když mají problémy, tak zatím vlastně to ještě není dobré. Například ve Spojeném království eh, je nejvyšší místo těchto jednotných kontaktních míst, ale celkem je to pouze asi 1400 kontaktních míst, což pro Spojené království není zas tak vysoké číslo. Měli bychom tedy najít určitou novou uh, matici, jak hodnotit výkonnost členských zemí v tomto ohledu. A je také důležité, aby členské státy začali brát tuto věc vážně a určitě jim to také pomůže i v dalším rozvoji. Ještě někdo se další hlásí o slovo? Paní Gebhardt. Já také Ich Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu Buzitelovi za dobrý návrh a ještě bych se chtěla zmínit o dvou bodech, které jsou důležité a o kterých jste hovořil také. Ten jeden bod, to je stupeň implementace směrnic v členských státech. Já se domnívám, že zde bychom měli možná na to zatlačit ještě více než ve vašem textu. Vy jste byl velmi diplomatický ve vašem textu. Ale eh, uveďme příklad eh, směrnice o službách. Když jsme mm, jednali v rámci trialogu s radou, my jako parlament a já jako zpravodajka tehdy, jsem nabídla ministerské radě poněkud delší lhůtu protože právě bylo nutné udělat eh, oboustrané vyhodnocení a byly to tehdy členské státy, které trvaly na tom, že se zůstane u lhuty dvou let a nikoli u tří nebo tří a půl let. V takovém případě ale pokud eh, takto jednali tyto členské státy, tak pak na nich musíme požadovat, aby tuto lhůtu skutečně dodrželi a implementovali. To je je také nutné je upozornit na to, že jsou povinni také respektovat vlastní rozhodnutí a vlastní odpovědnost, kterou mají v této oblasti. Takže takto bychom měli postupovat. A druhá oblast, to je Solvit. Tady jste o tom hovořil velice dobře a e, velice zeširoka ve vašem pojednání, ve vaší zprávě. Já si myslím, že v tomto ohledu, a vy jste o tom také mluvil, bychom se zvláště měli zaměřit na způsob, jakým by měly mm, pracovat tyto místa, tato kontaktní místa. Když jsem byla v Paříži před rokem a půl, tak jsem se podívala na Solvit a konstatovala jsem tehdy, nevím, jestli to tak je ještě není, to by se muselo znova ověřit, tak jsem zjistila, že tam pracují eh, na těchto pracovištích Solvit pouze jaksi stážisté nebo brigádníci. To znamená, nebyli tam zaměstnanci jaksi natrvalo ne, nechci hovořit o nějaké kvalitě těchto, těchto brigádníků, kteří tam byli, mohou mít velice vysokou kvalitu. Ovšem tady jde o to, že tito lidé musí přijímají také určitá politická rozhodnutí, která jsou velmi důležitá v této souvislosti. Takže otázka personálu je také dalším bodem, který bychom měli probrat. Thank you very much. Yes, I will remember the point. Velice děkuji. Ano, já si pamatuji ten komentář, eh, paní Gebhardt, ten komentář, nebo já si, budu, já si zapamatuji ten komentář o tom pařížském úřadu, možná byste ho měla zmínit ještě, až to budeme mít zástupce Francie. Většinou je zde také zástupce francouzského stáleho zastoupení. Nevím, zda jsou přítomni i dnes, ale určitě se o tom dozví. Není paní Rule, vy jste stínová zpravodajka této zprávy. Chcete ještě využít příležitosti k poslednímu komentáři? Určitě ne. Ještě někdo další se hlásí o slovo předtím, než požádám znovu komisi? Nikoli. Čili kdo eh, z toho silného týmu komise se ujme slova? Paní Daly? No, my jsme se teď trošku mezi sebou pohádali, kdo se ujme toho slova, protože to téma je velice zajímavé. Chtěla bych vám nejprve všem poděkovat za ty dotazy. Chtěla bych také poděkovat panu Busutilovi. Velice nás potěšila vaše činnost. Můžeme říci, že nám jaksi fouká dobrý vítr do plachet. V červnu má být zveřejněna zpráva nebo sdělení o posílení zprávy jednotného trhu. Bude to v červnu. V červnu tedy předložíme návrh práce, kterou, na které nyní pracujete a veškeré vaše náměty ve zprávě a i úroveň vašich ambicí je pro nás důležitá, protože nám pomůže, abychom to všechno posunuli ku předu. Velice nás těší váš zájem. Nevím, jak nakonec ta spolupráce s výborem IMKO bude vypadat, byste takový náš anděl strážný v této oblasti, takže čím více práce v této oblasti odvedete, tak tím, nám to, tím, tím víc nám to pomůže. Takže pokud jste hovořil o tom, že vaše zpráva by měla být hotová v květnu, tak to by bylo vynikající načasování, protože bychom to ještě mohli využít pro přípravu našeho sdělení. Děkuji. Děkuji. Mm, myslím si, že ještě nikdo nás eh, nenazval andělem strážným. Velice rádi budeme pomáhat eh, komisi, i když komise zatím není příliš nadšená z našeho práva eh, zpráv z vlastního podnětu. Nicméně, chcete se k tomu ještě někdo vyjádřit? Dotazy nebo komentáře? komise. Děkuji. Chtěl bych se ještě vyjádřit k otázce hodnoticích zpráv. Já mám na starost scoreboard, takže eh, k této zprávě, nejenom k této zprávě, eh, protože IMCO již vypracovalo mnoho, eh, mnoho zpráv ke scoreboardu. Tentokrát to bylo vyvíjeno společně a mnoho podnětů z vašeho výboru jsme zapracovali ale myslím, že bychom skutečně se měli zamýšlet nad tím, jak to dá rozvíjet. Protože to, co máme nyní u, u scoreboardu, je vlastně takový určitý pouze základ, minimum, ale je třeba to dále rozvíjet a tato integrovaná zpráva nám eh, poskytla příležitost eh, podívat se dále na další aspekty a ještě jednou chci poděkovat pane Bosutile za vaši otevřenost, za eh, diskuse, často je o dosti odborných technických věcech, protože scoreboard je v některých aspektech velmi velmi odborně složitá věc a myslím, že není tady se rýsuje prostor pro toto dále rozvinout a posunout kupředu. Ještě někdo k Solvitu? či něčemu dalšímu? Paní Jansens, děkuji mnohokrát. Já mám jenom jednu věc pro informaci o francouzském centru Solvit, které se v mezidobí výrazně zlepšilo. Má dva stále zaměstnance, kteří mají na starost jiné věci, ne pouze Solvit, ale přesto Francie má obrovský počet eh, případů eh, či, či dotazů, takže situace se výrazně zlepšila. Děkuji mnohokrát. Paní Gepartová si to jistě zapamatuje pro své příští vystoupení, to, to velice rádi slyšíme. Takže, pane Busutele, chcete patrně schrnout diskusi, možná ještě upozornit na další témata. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji všem kolegům, kdo se účastnili na této diskuse a chci poděkovat za laskavá slova. Pane předsedo, než to začne vypadat příliš, takže se tady navzájem plácáme eh, po zádech Evropská komise a Evropský parlament, eh, tak eh, řeknu, že pokud bych snad měl nějaký důvod komisi kritizovat, určitě bych se toho nezřekl. V tomto konkrétním případě mne trápí spíše situace na straně členských států. Jde o totiž o problémy, kterým čelí občané a podniky. To jsou věci, které mne trápí. Dovolte, abych vyzdvihl dvě hlavní věci, které se byly ve kolegů. Jednak eh, problematika eh, implementace. Já s vámi stoprocentně souhlasím, kolegové, zejména s paní Gebhartovou v této věci. U scoreboardu vnitřního trhu se samozřejmě výrazně zaměřujeme na transpozici, ale pak pokud je o implementaci, tak tady na sebe hledíme a výsledku je málo. Někdy mám dojem, že členské státy mají takový postoj k implementaci, který je trošičku zvláštní, jako by nám říkali. E, dobrá, my jsme tu legislativu transponovali, vy teď po nás chcete také, abychom to implementovali. Já si myslím, že toto je přístup, který bychom se měli snažit odbourat, protože samozřejmě nejde pouze o transpozici, ale nakonec jde především o implementaci legislativy. Druhá věc, to jste zdůraznil především vy, pane předsedo, to je ta otázka jednotných kontaktních míst. Já jsem shodou okolností také členem petičního výboru, což je výbor, který dostává stížnosti přímo od občanů. A problematika jednotného vřečního trhu z hlediska eh, občana, také tak, jak se promítá do činnosti petičního výboru, to je jakoby úplně zase jiná perspektiva, úplně jiný pohled na ten problém. A já jsem si jist, pane předsedo, že vy to také tak vnímáte, že tady dochází k určitému zbližování hlediska petičního výboru a našeho hlediska, eh, pokud je o ta jednotná kontaktní místa. Protože vlastně se ukazuje, že občané nevědí dost dobře a ani se nečeká, že by měli vědět, na koho se mají obrátit, když mají nějaký konkrétní problém. My musíme situaci usnadnit a jednotná kontaktní místa samozřejmě v tomto budou klíčová. Myslím, že portál Your Europe, vaše Evropa, je obrovským krokem vpřed v tomto ohledu, ale doufám, že tedy v této oblasti se situace zlepší a že k tomu i moje zpráva napomůže. Na závěr ještě mno, velmi se těším na poznací návrhy. Pokud eh, je se mnou budete chtít projednat u mne v kanceláři, abychom se dobrali koncenzuálního znění, eh, určitě k tomu budu připraven. Termín už je trošičku těsný, protože je to tedy v pondělí, méně než za týden, ale zároveň eh, kanceláře stínových zpravodajů už se výrazně zapojily do přípravy zprávy a myslím si, že tady nejsou žádná, žádná tak výrazná nová témata, která by nám měla zabránit v nalezení koncenzu. Takže se velmi těším za na zpětnou vazbu od kolegů. Děkuji. Děkuji mnohokrát Jenom tedy ještě připomenu, termín pro poznací návrhy v pondělí v poledne, poté bude platit nový časový rámec. Důvod pro nastavení nového časového rámce je zcela jasný, jsou se s tím, co zde přednesla paní Deliová, která tímto mnohokrát děkuji za to, že mezi nás spolu se svými spolupracovníky přišla. Začneme přesně v 10.30 hlasovat. Určitě mějte k dispozici své hlasovací karty, pokud ne, sežeňte si je prosím v kanceláři v přízemí, přímo pod námi. A v 10.30 budeme hlasovat nejprve, myslím, o zprávě pana Bělana.

Uh, uh, Dámy a pánové, vážení kolegové, vážené kolegyně, přistupme k hlasování. Pro ty z vás, kdo nás možná sledují po internetu, já jsem zapomněl ohlásit, že jsme měnili pořád jednání. O zprávě paní Komi budeme hlasovat až zítra v 11 hodin. Poprosím o klid v sále. Nejprve budeme hlasovat tedy nyní o zprávě pana Bělana o administrativní spolupráci pomocí systému pro výměnu informací o vnitřním trhu, tedy nařízení o systému IMI. A dále budeme hlasovat o stanovisku pana Engela k dani z finančních transakcí, jde o stanovisku ke zprávě výboru Econ. Nejprve dám slovo našemu zpravodaji, pokud si přeje vystoupit s úvodním slovem. Možná i stínový zpravodavé budou chtít vystoupit ještě před hlasováním. Nejprve tady pan Bělan. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zohlednili jsme pozměňovací návrhy, máme také kompromisní návrhy, o kterých se hovořilo včera, rozprava proběhla minulosti. Chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům a všem osobám, které pracovali na tomto textu, také v sekretariátu. Děkuji za pomoc, kterou mi poskytli během vypracování této zprávy a jsem rád, že konečně můžeme hlasovat dnes. Výborně, ještě někdo chce něco říci před, před tím, než budeme hlasovat? Paní Koraca Bild? Děkuji, pane předsedo. Mezi EPP, SAD, LD a zelenými je konsensus v tom, že uchovávání údajů, ukládání údajů jsou klíčovými prvky, stejně jako ty lhuty u tohoto nařízení. Potřebujeme zajistit maximální ochranu údajů, proto je třeba uchovávat údaje pouze po nutnou, minimálně nutnou dobu, aby byl systém operabilní. Vzhledem k tomu, že také žádáme po komisi Eh, další legislativu, nemůžeme ani předjímat, jaká bude eh, budoucnost a nemáme potřebné podklady pro to, abychom eh, plně vyhodnotili dopady změny původního návrhu komise tak, jak navrhuje zpravodaj. Proto dnes budeme hlasovat pro původní návrh komise 18 měsíců na blokaci údajů a 5, let pro vypuštění údajů. od nyní do začátku dohodovacího řízení s radou požádáme sekretariát, aby zajistil další podklady, analýzy a zůstaneme otevřeni změně našeho postoje a změně těchto lhůt, eh, pokud by ty odborná a ta odborná posouzení svědčila pro jiný postup. Děkuji mnohokrát, to je, myslím, důležitý bod, vzhledem k tomu, že to, to globální nařízení ochraně údajů je nyní rovněž ve hře v parlamentu musíme zaručit kompatibilitu mezi oběma dokumenty. Já jsem mimochodem také požádal o stanovisko v této věci v rámci posílené spolupráce, takže budeme moci obě dvě věci propojit. Ještě někdo chce něco si před hlasováním? Ne, dobrá, takže začněme rovnou hlasovat. Já budu pracovat s hlasovacími kartami tam, kde to bude těsné požádám koordinátory velkých eh, skupin, paní Gepardovou, pana Švába, aby mi jasně eh, ukazovali, abychom věděli, jaký je stav. Takže poslanci číslo 8 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Dále blok poznacích návrhů zpravodaje k článku 1. Kdo je pro tento blok? Proti? Zamítnuto. Dále Článek 1, poznací návrh číslo 9, je to ta odpovídající část článku, k článku 1, kdo je pro, proti, rovněž zamítnuto. Není poznací návrh číslo 50 pana Grecha, kdo je pro, proti, přijato. Číslo 51 pana Karase, kdo je pro, proti, jednoznačně zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 1, kdo je pro, proti, přijato. Nyní Pozvací návrh číslo 61 pana Hegarda, kde je pro? Proti? Jednoznačně přijato. Číslo 63 pana Paxase, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis číslo 2, kdo je pro? Proti? Přijato. To znamená, není číslo 65 paní Rýle, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 14 zpravodaje, kdo je pro, proti, zamítnuto. Číslo 15 zpravodaje, kdo je pro, proti, přijato. Číslo 16 zpravodaje, kdo je pro, proti, přijato. Číslo 17 odpovídající část, kdo je pro, proti, zamítnuto. Číslo 18 zpravodaje, kdo je pro, proti, přijato. Číslo 19 pravodaj, kde pro? Proti přijato. Číslo 20 pana Lechkegarda s ústní změnou, kterou máte na hlasovacím seznamu. kde je pro? Proti? Přijato. Takže 20 odpadá. Poznacené číslo 66 a 67 totožné. kde je pro? Proti? Přijato. Číslo 21 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní číslo 68 pana Trianta Felidesa. Kdo je pro? Proti? Rovněž zamítnuto. Poznací návrh číslo 70 odpadá. Vše další odpadá k článku 10, takže nyní číslo 23 zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Číslo 73, paní Koradce Belt a další, kdo je pro? Proti, přijato. Číslo 24, zpravodaje, kdo je pro? Proti, přijato. Číslo 75, pana Trianta Filidese, kdo je pro? Proti, jednoznačně zamítnuto. Takže nyní číslo 25 pana Bělana. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 76 pana Lechkegarda. 76 tedy s ústní změnou. O tom se zmiňoval paní Koraca byl dříve. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. To znamená, že číslo 76 74 odpadají. Nyní číslo 26 zpravodaje. 26 zpravodaje, kde je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 77 paní Šaldemose. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 27, 28, 29 a blok. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 78 paní Rile. Tam máme dílčí hlasování. Nejprve první část. Kdo je pro? Proti? Přijato jednoznačně. Čís, eh, druhá část, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní číslo 30 pana Bělena. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 79 pana Trianta Filidese. Hlasujte, prosím. Poprvé elektronicky, hlasujte, prosím, o 79. Konec hlasování. Zamítnuto. 15 hlasů pro 18 proti. 18, eh, 80 eh, paní Rile, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 81 paní Rile, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 82 paní Lechegarda, kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 31 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 83, paní Rile. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 24 k 11. Stále můžeme hlasovat o 84. paní Šaldemoze, takže kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 85 paní Rýle, kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 86, paní Rile, kdo je pro? Proti, přijato. Kompromis číslo 3, kdo je pro? Proti, přijato. Není tady poznací návrh číslo 33, zpravodaje, vypuštění textu. Kdo je pro? Proti, zamítnuto. Není číslo 90 pana Trianta Filidesa, kdo je pro? Proti, rovněž zamítnuto číslo 34. Nemusíme hlasovat, protože to vyplyne z předchozích hlasování. Číslo 35 pana Bělana. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 36, 37, 38, ty jsou také navázané na předchozí hlasování, nemusíme hlasovat. Číslo 39, zpravodaj, kdo je pro? proti, zamítnuto. Číslo 91 paní Rile, kdo je pro, proti, přijato. Číslo 92 paní Rile, kdo je pro, proti, přijato. Číslo 40 zpravodaje, opět na propojenou s předchozím hlasováním, my nehlasujeme. Nyní body odůvodnění. Poslanec číslo 41 k bodu 1. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 42. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 1 opět eh, závisí na výsledcích předchozí hlasování. Číslo 43 pana Grecha. Hlasujte prosím o 43. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozice číslo 2 a 3 Eh, navazují na předchozí hlasování. Číslo 44, paní Šaldemoze, kdo je pro? Proti? Přijato. na číslo 45, paní Korace Belt a další, kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 46 eh, odpadá. Číslo 5, zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 47, paní Rilek, kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 6 zpravodaje. Kdo je pro? Hlasujte prosím o šestce zpravodaje. Konec hlasování. Jednoznačně přijato. 25 k 11. Poznací návrh číslo 48, paní Korace Belt a dalších. Kdo je pro? Proti? Jednoznačně přijato. Číslo 49 paní Šaldemoza, kdo je pro? Proti přijato. Pozací návrh číslo 7, eh, tam to vyplývá z předchozích hlasování. Takže nyní zahajuji závěrečné hlasování o návrhu usnesení jakožto celku. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 36 hlasů pro, nikdo proti. A Myslím, že jeden eh, hlas se zdržel. Pan Dion. Pane Bilane, chcete k tomu ještě něco říct k výsledku hlasování? Děkuji mnohokrát. Děkuji všem členům výboru. Děkuji za to, že jste přijali tuto zprávu. A rád bych vás požádal, abyste mi svěřili mandát, tak abych mohl zahájit vyjednávání, tak abychom mohli dospět k dohodě už při prvním čtení. Dobře. Chci se ještě zeptat eh, eh, hlavních představitelů politických skupin. Zda s tím souhlasí pan Šváb, paní Gebhardt a jsou zde ještě další koordinátoři. Souhlasíte s tím? Souhlasíte s tím, abychom dali mandát zpravodaji a s tím stínovým zpravodajům k tomu, aby zahájili jednání? Pan Šváb. Ano, my obecně souhlasíme a náš stínový zpravodaj potvrdil, že to je velice dobrý nápad. My jsme velice otevření k tomu, abychom takto postupovali. Dobře, říká předseda. Chtěl jsem pouze znát názor koordinátorů. Pokud také vaši stínoví zpravodajové souhlasí, tak je to v pořádku paní Gebhardt. Ah, Entschuldigung. Ähm, äh, ich denke... Já si myslím, že v tomto případě bude souhlasit moje skupina, abychom takto postupovali protože tady ten výsledek byl velmi jednoznačný a podle toho, jak jsem informována, i rada není příliš vzdálená od stanoviska parlamentu, takže tady by to nemělo smysl, kdybychom to protahovali. Takže v tomto výjimečném případu uh, moje frakce souhlasí. Mr. Mandas? Ještě pan Mandas? My s tím nemáme žádný problém, abychom takto postupovali. Paní Rile, so, také souhlasím a pan Bělen to sám navrhl. Dobře, čili já tedy navrhuji, abychom hlasovali o tom, zda máme dát panu Bělanovi mandát jménem našeho výboru, aby zahájil jednání s radou s cílem dosáhnout dohody v prvním čtení. Takže budeme hlasovat zvednutím ruky. Kdo je pro? Dobře, takže pan předseda říká, budeme hlasovat spíše elektronicky. Zahajuji hlasování, zda náš výbor má získat tento mandát. 37 hlasů potřebujeme všichni hlasovali, protože potřebujeme 37 hlasů, někdo se možná zdržel. Končím hlasování. A je to tedy zcela jasně odhlasovaný mandát, nikdo nebyl proti. Pan Dion, vy nejste proti vyjednávání. Ne, výborně. Velice vám děkuji, děkuji zpravodaji a těšíme se na budoucí pokroky a souhlasím s tím, že ten výsledek je velice jasný. Pane Bíl, nechcete se k tomu ještě nějak vyjádřit? Ne, ne, děkuji. Jenom vám chci poděkovat a informuji vás, že už jsem měl rozhovor se zástupci dánského předsednictví a to proto, abychom 11. dubna měli první jednání a abychom dokončili jednání za dánského předsednictví. Děkuji. Velice vám děkuji, že Eh, vedete celý tento, celou, celý tento celou tento obor. A nyní zde máme hlasování o společném systému daně z finančních transakcí. Pan Engel byl navrhovatel. Chcete se k tomu ještě vyjádřit předtím, než budeme hlasovat? No já mm, nebudu příliš eh, hovořit zdlouho. Chtěl bych pouze ještě říci, že zde nebudeme hlasovat asi tak, že by to dopadlo stejně jako u toho předchozího hlasování, protože v tomto ohledu se názor jednotlivých poslanců mnohem více liší. Mohu říci, že stejně nevíme, jak to nakonec všechno dopadne, ale pokud by poslanci hlasovali tak, jak bych chtěl, tak bychom k celé této věci mohli pozitivně přispět. A já se zabývám tímto tématem již poměrně dlouho, takže teď tedy již přikročme k hlasování. Děkuji, říká předseda. Ještě stínový zpravodajové, pan Mandas. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych pouze říci, že my budeme hlasovat proti, protože jsme proti tomuto návrhu. Chtěl bych poděkovat panu Engelovi za jeho zprávu. Už jsme o tom hovořili na přípravných jednáních, ale chtěl bych říci, že my prostě budeme proti všemu, protože my se domníváme, že daň z finančních transakcí by fungovala pouze, pokud by byla globální. Děkuji, říká předseda. Pan Strejček, také ještě vítám pana Strejčka zde, co by náhradníka na našem zasedání a máte slovo Velice děkuji, pane předsedo. Přišel jsem ze zasedání výboru ekon, kde máme předsedkyně, takže se omlouvám, že jsem vás oslovil, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat panu Engelovi za práci, kterou odvedl, nicméně naše pozice je odlišná. Myslím si, že asi není nutné, abych řekl, jaký, jaké máme návrhy, nebo jak budeme pokročovat při hlasování. Nicméně mohu říci, že vlastně sdílím pozici pana Mandelse. Pokud ta daň z finančních transakcí nebude globální, tak by výrazně poškodila finanční odvětví Evropy. A druhý bod, my se prostě nedomníváme, že finanční sektor by měl být nějak trestán za fin- vypuknutí finanční krize. A obvykle se říká, že právě daň z finančních transakcí má být jakýmsi trestem. Děkuji, předse, říká předseda. Pan ještě, pan Engel, máte ještě poslední komentář. Pane předsedo, je to trošku zvláštní. Konzervativci možná teď litují, že nemůžeme působit co by globální zákonodárci pro celý svět, takže já, je mi to líto, ale prostě to takhle není. Dobře, říká předseda. Ještě pan profesor De Campos. Ano, děkuji, pane předsedo. Chci si vlastně, my právě z naprosto, opozit, z naprosto protikladných důvodů toto eh, podporujeme. Nejedná se o nějakou legislativu, která má trestat, spíše legislativa, která má napravovat. A jedná se o způsob, jak zlepšit ekonomiku a jak eh, obnovit spravedlnost ve všech finančních vztazích předseda. Ano, jsem velice rád, že každý vyjádřil velice jasně svůj názor a nyní již překročíme k hlasování. Čili začneme článkem 1. Pozměňovací návrh 31 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 31 odpadá. 32 profesora de Camposa. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 33. Kdo je pro? 33, ano, zahajujeme elektronické hlasování o pozměňovacím návrhu 33. Končím hlasování. Čili to je zamítnuto. 18 pro. Pan Dion nehlasoval. Dobře ale i tak i s vaším hlasem je to zamítnuto. Pan Dion nemá hlasovací kartu, takže vždycky jeho hlas přečteme nebo odečteme. Teď 35. Eh, autor pan Paxas, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo přijato? 34 odpadá. 36. Paní Galpelč, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 37 pana De Jonga. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 40. Článek 3b, nový. Zahajuji hlasování pozměňovací návrh 40. Končím hlasování. Je to zamítnuto. I když započítáme ještě hlas pana Diona. Pozměňovací návrh 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? To je jasně přijato. Čili teď se dostáváme k čísle 48, paní Galpelč. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 41, pardon, 49. Profesor de Campos, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 51. Kdo je, ten tedy odpadá, pardon. 51 odpadá. 52. Pan De Jong. Zahajuji hlasování o čísle 52. Končím hlasování jasně zamítnuto. Číslo 9, zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 53, kdo je pro? Myslím si, že budeme raději hlasovat elektronicky. 53, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 54, kde pro, kde proti, to je zamítnuto. 55, pana De Jong, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 10, zpravodaj, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 56 odpadá. A máme zde 57 a 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Číslo 11, zpravodaj, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Číslo 12, Pozměňovací návrh 12, ten odpadá. Je to tak? Ano, takže nyní se dostáváme k, bod, bo, k bodům odůvodnění. 12, 13 odpadají, čili teď 14. Zpravodaje s ústním pozměňovacím návrhem, který máme, máte na hlasovacím seznamu. Kdo je pro? Kdo je proti? To je jasně přijato. 14 je stažen. Číslo 15. Kdo je pro? Proti? To je zamítnuto. Kompromisní návrh číslo dvě. Kdo je pro? Proti? Přijato. Čili nyní 18. Autor Paxas. Kdo je pro? Kdo je proti? To je přijato. A číslo 19. Pozměňovací návrh 19. Zahajuji elektronické hlasování o čísle 19. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o čísle 20. Je to pozměňovací návrh zpravodaje s ústním pozměňovacím návrhem, který máte na hlasovacím seznamu. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 20 odpadá. Číslo 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Číslo 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1, zpravodaj, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 23, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 24, kdo je pro? Kdo je proti? Jasně, přijato. 25, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 26, tam došlo ke změně. Ano, je zde dílčí hlasování. Navrhuji následující. Doufám, že s tím bude souhlasit zpravodaj. Nejprve bych hlasoval o článku bez slova členské státy, member states. A potom by bylo další hlasování o tom, zda tam mají být tato slova zahrnuta, member states, členské státy. Čili hlasujeme o části 1, to znamená, je to článek beze slov member states. Kdo je pro, kdo je proti? Přijato. A nyní se slovy member states, kde je pro, kdo je proti. Zamítnuto. 27. Pana Dion, pan Dion. Kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. Číslo 3, zpravodaj, kdo je pro, kdo je proti. Přijato. Kompromisní návrh 3, kdo je pro, kdo je proti. Přijato. Čili nyní číslo 4, zpravodaj, kdo je pro, kdo je proti. Přijato. Číslo 5 zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, přijato, jasně. A číslo 30, pozměňovací návrh 30, zahajuji elektronické hlasování, pozměňovací návrh 30. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Čili nyní budeme hlasovat o celém stanovisku. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 28 pro, pokud započítám ještě pana De Junga, a 8 hlasů proti. Pane Engele, gratulujeme k tomuto výsledku a doufejme, že i ve výboru Econ se vám podaří obhájit naši pozici. Děkujeme. Děkuji vám všem, říká předseda. So now we're going to move um, to Mrs. Gephardt's report. A nyní se podíváme na zprávu paní Gebhardt. Chtěl bych požádat všechny přítomné, aby opouštěli tuto místnost potichu, pokud odchází, protože máme ještě další práci a chtěl bych požádat paní Gebhardt, aby představila návrh své zprávy. Domnívám se, že ta zpráva Eh, nebyla na internetu, ale zřejmě máte všichni mm, kopii před sebou. Je to vlastně taková první příležitost, kterou máme po formálním rozhodnutí konference předsedů, eh, kdy můžeme vlastně mít zprávu společně s výborem Econ. S paní Gebhardt jsme velice silně za to bojovali. Bojovali jsme tedy, kdo má být eh, tím hlavním výborem, s odpovědným výborem, zda Ekon nebo Imko, nakonec to vyhrál eh, výbor Ekon, nicméně paní Gebhardt eh, s nimi bude spolupracovat a doufáme, že celkově tu zprávu ovlivníme. Myslím si, že paní Gebhardt vám ještě vysvětlí všechny podrobnosti, až bude představovat zprávu. Změnili jsme pořadí programu, takže chci ověřit, kolik zde máme stínových zpravodajů. Pan Hans-Peter Mayer je přítomen? Pan Schmidt? Eh, také pan Mandas je zde nebo přejde? Pane Mandasi, přijde pan Ole Schmidt nebo budete hovořit jeho jménem? Aha, tak byste tam vzadu, já jsem vás neviděl. Čili pan Schmidt je zde, paní Turne je zde, pan De Jong je také přítomen a já budu hovořit za pana Foxe, který se bohužel nemohl dostavit. Za komisi přišel pan Pele, je to tak? Vítejte. Čili bez dalších okolků už dávám slovo paní zpravodajce, paní Gebhardt. Ja, danke schön, danke schön, Herr. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že je politování hodné, že konference předsedu rozhodla, že to bude Ekon, který bude věcně příslušný pro tuto otázku. Je to o to politování hodnější, že je to otázka, která je velice důležitá pro náš výbor z hlediska ochrany spotřebitelů. Nicméně já se pokusím z toho vytěžit maximum a s vaší pomocí eh, doufám, že aspekty ochrany spotřebitelů budou výrazně zohledněny v ekonu. My máme velkou spolupráci v tomto ohledu, takže náš eh, výbor bude participovat výrazně na vypracování této zprávy. Jde opravdu o otázku ochrany spotřebitelů, když hovoříme o právu na přístup k základnímu platebnímu účtu, a to pro každého v Evropské unie. A když říkám pro každého, tak eh, mám na všechny eh, osoby, které se řádně nachází na území Evropské unie. Nejedná se jenom o spotřebitele v úzkém slova smyslu, ale také o menší podnikatele nebo studující nebo jiné osoby, eh, o které jde v této souvislosti. Je to tedy důležitá otázka, musíme mít jasnou definici koho to pokrývá a kdo má mít přístup k základnímu platebnímu účtu. A v této souvislosti bych chtěla uvést jedno a budu to říkat opakovaně, protože mm, někdo nesprávně kdysi řekl, že se jedná o mm, povinnost mít základní platební účet. Ne, o to nejde. Občan EU má možnost také nechat si svoje peníze v madraci nebo pod polštářem. Není to povinnost pro občany, ale je zde nárok na přístup k základnímu platebnímu účtu a to platí i pro bezdomovce. Eh, ti mohou mít také obavy, že v noci budou připraveni, uloupeni o tyto peníze, takže eh, nešlo by to tak snadno, kdyby měli základní platební účet. Týká se to také studujících, kteří studují Erasmus v rámci jiného státu, přihlásí se v tomto státě, eh, chtějí například si pronajmout bydlení a ten pronajímatel jim řekne, to není možné, pokud tady nemáte základní platební účet. Ale tento studující, když jde do banky, tak tam mu řeknou, to není možné, vy nemůžete u nás otevřít e, účet, protože tady nemáte žádnou adresu. Tak co pak? Já si nepřeji, aby mladí lidé měli takovouto zkušenost s Evropskou unii. To není Evropa, e, to je pravý opak. A to jsou situace, o které právě jde v této souvislosti. Jistě, lidé řeknou, máme systém SEPA, ale systém SEPA ještě není plně zaveden, takže se musíme postarat o to, aby v mezidobí toto bylo možné. Jde o přístup k základnímu platebnímu účtu. S tím souvisí také příslušné služby. Každý spotřebitel, který se řádně nachází na území EU, by měl mít právo na otevření základního platebního účtu, měl by mít právo na základní platební služby, na vedení účtu. A to bez ohledu na to, zda již má účet v jiné zemi nebo nikoliv. Tady opět použiji příkladu studujících. Studující studují například v různých členských státech, mají eh, jeden účet eh, v domovském státě, ale z důvodu určité praktičnosti chtějí si otevřít účet také jinde. Členské státy by se měly postarat o to, a to myslím je povinnost členských států a ne EU, aby eh, odmítnutí otevření základního platebního účtu bylo bylo provázeno odůvodněním takovéhoto zamítnutí tohoto otevření základního platebního účtu a dále je nutné také poskytnout v tomto případě informace o právní pomoci. Může totiž nastat situace, kdy skutečně tento přístup není možný, ale v takovém případě musí být jasně zdůvodněno, proč to nejde a mimo jiné eh, to souvisí s otázkami, které jsme ošetřili v jiných oblastech. Například je to otázka praní špinavých peněz nebo jiných otázek, které jsou nejasné a kde samozřejmě v rámci evropského zákonodárství členské státy mají mít tuto možnost odmítnout a mm, říci, Eh, v určité bance. Ano, to je situace, kde bychom přesto měli odmítnout tento přístup k základnímu platebnímu účtu. Ale mělo by to skutečně být omezeno na témata, která jsou velmi důležitá z hlediska státní bezpečnosti nebo boje proti korupci, praní špinavých peněz a tak dále. To jsou eh, ty důvody, eh, které si dokážu představit v případě zamítnutí přístupu k základnímu platebnímu účtu. Po dlouhém přemýšlení jsem dospěla k názoru, že členské státy, ne Evropská unie, ale členské státy by měly zajistit, že všechny banky eh, by byly povinny nabídnout tento přístup k základnímu platebnímu účtu. Jedná se o banky, které mají privátní Eh, klienty. Musíme také bdít nad tím, aby tady eh, byla spravedlivá soutěž mezi eh, bankami. To znamená, neměly by se tady mm, určité banky vylučovat, některé banky by to nabízely, jiné nikoliv. To by nebyla dobrá situace. Proto bychom měli ponechat na členských státech a měli bychom jim doporučit, aby to bylo možné ve všech případech těchto bank Ehm, neměla by to být kompetence evropských, Evropské unie. Například v Rakousku víme, že jsou specializované banky, které se zabývají touto otázkou, takže situace je tam jiná, proto by to mělo zůstat eh, v kompetenci členských států. Jaké atributy by mělo, měl mít tento základní platební účet? Ehm, jaké služby by tady měly existovat? Takže tady samozřejmě otevření, vedení a uzavření základního platebního účtu. Dále e, vklady hotovosti na tento základní platební účet, dále inkaso a také platební úhrady a dále používání platební karty, která může být používána v každodenním kontaktu. To jsou služby, které potřebuje každý člověk, který eh, se chce pohybovat v určité společnosti a musíme tedy zajistit, aby všechny tyto služby byly možné. Přístup k základnímu platebnímu účtu by neměl záviset na nakupování dodatečných služeb. To je důležitá otázka, kterou musíme zdůraznit, protože my víme ze strany jednotlivých členských států nebo bank, že banky říkají, ano, základní platební účet je v pořádku, ale poskytneme to pouze tehdy, pokud ten klient se zaváže k, pojišťo, k pojištění nebo k dalším dodatečným službám. Tak by tomu nemělo být. Měl by to být základní platební účet bez nějakých dalších dodatků. Měla by tady být možnost také těch takzvaných karet prepaid, tedy předem mm, předplacených karet, to znamená, je to určitý druh kreditních karet, ale bez samozřejmě možnosti překročit e, tu stanovenou částku. To by mohlo být, nebo proton karta, tady jsou různé možnosti, ale v každém případě tyto funkce a tyto možnosti by tady měly existovat u tohoto základního platebního účtu. V současnosti existuje mnoho základních platebních účtů, které fungují výlučně prostřednictvím internetu. To je ideální pro elektronické obchodování, ale část obyvatelstva je tím pádem vyloučena z oběhu, takže neměla by to být jediná možnost. Víte, že máte bezdomovce, ne, bezdomovec nemá přístup k internetu. A nebo i starší osoby, eh, nebo studující, i když myslím, že ti všichni už mají v dnešní době tento přístup, ale můžeme mít sociálně slabší občany, kteří nemají tento přístup k internetu, takže bychom to měli zohlednit a e, to znamená, nemělo by to být výločně omezeno na internetové komunikace, takže ten základní platební účet by měl být přátelský. A pak by tady měla existovat také možnost změnit banku. Ta možnost by měla existovat. A pokud možno, žádné dodatečné náklady by s touto změnou banky neměly být e, e, zahrnuty. Takže eh, měly by být pokryty pouze náklady, které jsou nezbytné pro organizaci změny účtu, ale žádné dodatečné poplatky, speciální poplatky by neměly být spojeny s touto změnou banky. Protože to je velmi důležité pro lidi, o které tady jde. Dále, žádné sankce, žádné poplatky by tady neměly vzniknout případě eh, například eh, opoždění eh, v platbách nebo nějakých dalších problémů, které by nezávisely na majiteli tohoto účtu, například převedení, spožděné převedení dobropisů a tak dále. Mně se to nedávno stalo, já jsem změnila banku, sice to nebyl základní platební účet, ale Eh, musela jsem tam změnit všechny příkazy a ta moje eh, banka přesto tato inkasa provedla, i když vlastně je neměla provést, ale měla je provést ta eh, nová banka, takže to bylo zaplaceno dvakrát. Měli bychom tedy zajistit, aby takovéto situace nevznikly, aby takto nebyly občané penalizovány. a pokud dojde k nějakému krátkodobému malému překročení, tak to by eh, mělo být tedy zahrnuto v těchto eh, možnostech, těchto funkcích. Vím, že existují eh, členské státy, které poskytují tu možnost překročit hm, stanovenou částku na těchto základních platebních účtech. Některé členské státy si to nepřejí, jiné nikoliv. Jde o to, že to malé přehledné překročení by mělo být přípustné v případě základního platebního účtu, ale měly by o tom rozhodnout eh, členské státy, zda na to přistoupí či nikoliv a vždy by to mělo být samozřejmě v přiměřeném rámci. Pak je tady otázka ochrany osobních dat. Tady v každém případě osobní data spotřebitele Tedy osobní data musí být bedlivě střežená, musí být eh, předmětem velmi bedlivého sledování. Například osoby, které jsou v obtížných situacích z hlediska insolventnosti a tak dále, tak tato data musí být bedlivě chráněna, nesmí být eh, dále využívána tak, aby se tito občané dostali ještě do horší situace právě z důvodu předání těchto osobních dat. Takže tato otázka má velký význam. Pak jde ještě o reklamace, o řešení sporných případů, které se musí řešit. V některých členských eh, státech existují již možnosti alternativního řešení, eh, v jiných eh, státech mm, ještě nejsou možné tyto alternativní, tato alternativní řešení sporů, ale měla by tam být zavedena. Já si myslím, ostatně jsem to konstatoval také v rozhovorech, že um, tady by neměl vlastně vznikat ještě nějaký dodatečný složitý nástroj uh, pro řešení těchto sporů, protože příliš mnoho nástrojů nevždy přispívá k dobru věci, také je to pro občany obtížné se pak konkrétně vyznat v tom, na koho se mají obrátit. Pak jsou tady předpisy z hlediska transparentnosti a také informování orgánů, které jsou eh, kompetentní v platebních službách. Tak tady samozřejmě budeme eh, uplatňovat ty předpisy, které již existují ve finanční oblasti, to je jasné. Co se týče implementace a přeskumu směrnice, tady bychom měli požádat komisi, aby nejpozději dva roky po vstupu směrnice v platnost, aby tato komise provedla mm, jaksi analýzu implementace této směrnice, tak, aby bylo možné přijmout nápravná opatření v těch oblastech, kde existují problémy nebo kde je nutné něco vylepšit a abychom mohli postupovat co nejrychleji z hlediska této korekce. A to samozřejmě ve prospěch občanů, občanek a spotřebitelů. Já jsem dnes hovořila poněkud déle, ale myslím, že bylo dobré poukázat na ten široký záběr této tematiky. A Měla jsem už také první setkání se stínovými zpravodaji, také jsem několikrát hovořila se zpravodajem Ekonu a můj dojem je takový, že tady se rýsuje velký konsensus hlediska naší spolupráce, takže předem děkuji za spolupráci a děkuji za všechny návrhy, které budou moci zlepšit tuto zprávu. I já jsem předložím některé pozměňovací návrhy, protože se mi nepodařilo do toho textu začlenit Eh, všechny návrhy s ohledem na pravidla, která jaksi omezují svým způsobem i délku takové zprávy. Tak v tom případě předložím pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát Evelyn Gebhardt za, za to, že jste eh, se snažila a snažíte uslovně prosadit tento důležitý návrh. Jak říkám, já jsem byl zklamán, že nebylo možné nastavit eh, více kooperativní prostředí, ale eh, ta věc byla už tak pokročila v našem výboru, také s tím slyšením, že si myslím, že budeme moci ovlivnit výsledek a doufám, že spoleháme na vás, že tedy se budete snažit prosadit naše hledisko. Eh, nyní stínový zpravodaj, nejprve Hans Petr Majer, případně eh, pan Schmidt, paní Turinen a poté případně tady další kolegové. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Evelyn Gebhardové za velmi obšírné vylíčení a za eh, zprávu, kterou vytvořila. Já vlastně mám málo změn a v celku můžu souhlasit. Možná něco bych rozšířil, tedy v tom smyslu, že bychom výrazněji měli říci, že přístup k základnímu platebnímu účtu musí být zajištěn přes nějakých dodateč, přes, bez nějakých dodatečných eh, nákladů. Eh, ne, není možné například eh, zde hovořit o tom, že není možné mít nájemnou smlouvu, pokud nemáte základní platební účet. To jsou souvislosti, které mm, by měly být eh, vyloučeny, protože to bychom se potom točili v těch konkrétních případech. Já to tedy vnímám jako pouze jeden z příkladů eh, v souvislosti s přístupem k základnímu platebnímu účtu, ale v každém případě to nesmí být podmínka pro přístup k základnímu platebnímu účtu. Teď bych chtěl hovořit o kompetenci nebo příslušnosti. My jsme velice rychle zjistili, tedy, že Ekon chce a stal se také příslušným výborem. My jsme se snažili o určitý kompromis, abychom zlepšili příslušnost našeho výboru. Máme také kompromisní návrh. Pravda je, že v tomto případě jsme tedy hm, jaksi dostali méně z hlediska této problematiky. Nesouhlasím s tím, ale bylo to takto rozhodnuto. Je potěšitelné, že pan Barnier včera z novináři k tomu učinil dosti důrazné prohlášení, protože řekl, že i u základních platebních účtů se musí zajistit transparentnost z hlediska otevírání tohoto účtu a změny bank. Řekl, že toto zde neexistovalo. Popravdě řečeno, doporučení není e, řešení, my potřebujeme zákonodárný návrh, potřebujeme to řešit e, formou práva, takže i pan Barnier to takto pojal. To znamená, že každý občan bez ohledu na jeho situaci ekonomickou musí mít přístup k základnímu platebnímu účtu. Komise i Barnier stále a dlouho sázeli na eh, autoregulaci, ale tak to nefunguje. Proto eh, zde eh, byl tento návrh z vlastní iniciativy. Chceme požadovat, aby komise předložila legislativní návrh, a který by obsahoval ten obsah, který jsme zde prohovořili. Komise by měla jednoznačně určit, co je těžiskem tohoto návrhu. Jedná se o regulaci bank, anebo se jedná o zákon na ochranu spotřebitelů. Já si myslím, že zřízení základního platebního účtu to je nárok spotřebitelů vůči bance. To znamená, eh, že jde o toho, kdo má tento nárok. To by mělo být směrodatné a nikoli eh, o toho, kdo je povinen. To jsou banky. Banky nejsou určující z hlediska tvorby tohoto zákonodárství. My jsme eh, vlastně příslušní v této oblasti z hlediska spotřebitelů. Proto myslím, že z hlediska eh, myšlenkového přístupu bychom toto měli zdůraznit i na adresu komise v Evropském parlamentu máme zde jasnou platformu, kterou můžeme prodiskutovat. Moje doporučení je, abychom sázeli a pracovali na legislativním návrhu. Musíme jednoznačně si, že se jedná o zákon, podle kterého spotřebitel má nárok na základní platební účet. Proto je prvořadé stanovisko těchto spotřebitelů a nikoli bank a s tím související regulace. Schmidt. Děkuji, pane Majere. Pan Schmidt, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A chci poděkovat paní Gebhardt. Myslím, že to je nesmírně důležitá věc. Já v principu jsem pro autoregulaci, upřímně řečeno. Já se domnívám, že bychom měli využívat spíše tento typ nástrojů větší měrou ale domnívám se, že tady jde o něco jiného. A totiž o to, že banka je součástí společnosti. A všichni víme, že peníze daňových poplatníků pomohly zachránit řadu bank po celém světě, také v Evropě. To zrealizovaly členské státy, protože banky jsou klíčovou složkou celého platebního systému. A ty, tyto argumenty, jak si mohu akceptovat i já. I já mohu přistoupit na to, že jde o základní právo pro občana. S tím vlastně nemám vůbec žádný problém, i když jinak obecně věřím spíše na autoregulaci a jsem až fundamentalistickým liberálem někdy. Takže si myslím, že si musíme začít klást dotaz, zda pan Barnier dnes věří v legislativní návrh, eh, eh, proč, pokud před rokem na něco takového nevsázel, nesázel. Je to trochu zvláštní, ale myslím, že té věci můžeme tedy trochu pomoci, protože ji potřebujeme. Má to, myslím, několik důvodů. Opouštíme eh, společnost založenou na hotovostním styku a pokud eh, chceme zaručit větší eh, bezpečí při nakládání s bankovními účty, s kreditními kartami a podobně, musíme být připraveni. Jak je zde zmiňováno, také se domnívám, že eh, by to usnadnilo boj proti braní špinavých peněz, jak se zmiňovala, boj proti padělkům a podobně. Obecně tedy souhlasím s vaším návrhem. A dovolte, abych upozornil na některé aspekty, bude jich nejméně pět, Jednak vyváženost mezi náklady pro spotřebitele a pro poskytovatele účtu. To je první otázka. Je třeba zaručit skutečnou možnost volby pro spotřebitele tím, že například podpoříme, aby existovala celá škála eh, poskytovatelů platebních Eh, platovních eh, účtů. Dále eh, nastavení nezávislého mechanismu pro stížnosti a dále schoda na definici toho, co to přesně je, co obnáší základní platební účet. Měla by se s ním pojít nikoli úvěrová, ale nikoli kreditní, ale platební karta. A dále, jak zaručit mobilitu pro všechny osoby se zákonným pobytem, zákonně pobývající na území dané země, na tom se s tím shodujeme, že musí jít o legální pobyt a e, jakou dokumentaci by bylo vhodné, přiměřené požadovat. Čili je tam řada detailů, které, o kterých je třeba ještě jednat, které jsou tržené k diskusi, ale e, celkově souhlasím s tímto návrhem za náš výbor. A musím říct, že jsem e, členem výboru EKON, tady jsem náhradníkem, takže mohu vystupovat v obou těchto rolích, ale ale myslím si, že toto zajímá lidi jenom uvnitř parlamentu, mimo je to v celku každému jedno. Takže musíme se postarat o to, aby vznikl skutečně legislativní návrh. Ať již z jakýchkoliv důvodů, ať již eh, to bude zaštěčeno důvody hospodářskými nebo spotřebitelskými. Jak jsem uvedl, podle mne to potřebujeme kvůli zájmu občana. To mě jako argument stačí. Já doufám v každém případě, že tedy nakonec se nám podaří dobrat se ferového kompromisu s obou výborů. Děkuji. Děkujeme, pane Šmete. Není paní Turinen. Děkuji. Pokud je o pravomoci, příslušnost, já také eh, sedím v obou výborech. Ty zprávy ale jsou velmi, velmi blízké se navzájem. Eh, nevidím tady žádný rozpor. Ano, mohli bychom argumentovat, že jde o spotřebitelskou směrnici, jiný, jiný by zase říkal, že jde o bankovní nařízení, protože žádáme určité služby od bank. To je hledisko výboru Ekon, my zase říkáme, že jde o právo spotřebitele, ale kdyby tady byly nějaké velké rozpory, patrně eh, bych to více napadala, ale eh, jak říkal již eh, Ole Schmidt, eh, vně za branami parlamentu potřebujeme především být schopni ukázat jasný výsledek a to se nám doufám podaří. Pokud je o obsah věci, eh, určitě vítáme tuto zprávu, souhlasíme se všemi hlavními body, eh, naše priority v tom obsaženy jsou a patří k nim. Za prvé potřebujeme směrnici, za druhé je třeba jasně říci, že jde o právo spotřebitele a zároveň povinnost bank poskytovat takové účty. Do třetice, že by mělo jít o právo snadno dostupné. Za čtvrté je třeba také trochu detailně rozvést rysy, charakteristiky této věci, co to je platební účet, to vy jste velmi dobře provedla, takže to jaké ošetřeno, to je naše priorita. A za páté, musíme se postarat o to, aby eh, pouze nevznikl legislativní akt, ale aby se to skutečně promítlo do povědomí občanů, že toto právo existuje, že je mohou snadno uplatňovat. Za zelené bychom možná připojili ještě nějakou další textaci, další zpřesnění ohledně například, například plateb, pardon, ano, plateb, jaké měly být náklady, poplatky. Vy jste napsala, že by to mělo být buď zdarma, anebo by náklad, by cena měla být přiměřena. Možná bychom to mohli dále rozvést, například nemělo by to jít nad rámec nákladu na poskytnutí služby nebo něco podobného. Možná také, kterých bank eh, se to týká, nebo to můžeme ponechat na výboru Ekon, to nevím, ale tam vznikalo poměrně přesné znění ohledně toho, které banky by měly povinnost nabízet takový účet a které nikoli, protože například centrální banka samozřejmě ne, možná eh, by tam byly i jiné kategorie, třeba velmi malé banky, by mohly být vyňaty. Z té povinnosti můžeme se nad tím zamyslet. Dále eh, mechanismus pro řešení sporů. Tam bychom to také možná mohli ještě doladit to znění, propojit to na již existující mechanismy, tady souhlasím, že bychom neměli vymýšlet a zakládat něco nového. Takže naše poznací návrhy vlastně budou pouze o určitém doplnění vašeho textu. A pak ještě jedna věc, tam jsem se ještě nerozhodla, ten kontokorent nebo překlenovací úvěr. Já si myslím, že bychom měli, že realistické je chtít pouze právo na platební účet, základní platební účet. Na druhou stranu bychom tuto věc měli alespoň začít diskutovat. Například velmi, eh, velmi nízký limit pro, eh, pro překročení té hotovosti na účtě, pro ten kontokorent. korent Nevím, tady jsem se ještě nerozhodla. Někdy se kladu otázku, zda je to reálné, zda bychom eh, neměli zvolit spíše to, co bezpečně projde a nikdo nebude namítat. Ale možná bychom to téma alespoň měli ponechat otevřené a vést o něm opravdu diskusi a v této věci jsem se tedy ještě nerozhodla. Děkuji. Možná ještě pár slov ode mne, jakožto stínového zpravodaje za moj, moji frakci. Já jsem neměl zatím čas se seznámit se zprávou paní do dopodrobná, respektive náš stínový zpravodaj neměl, já hovořím za něj. Myslím, že jeho stanovisko velmi blízké stanovisko pana Šmita. Pan Šmit je přesvědčen, že potřebujeme legislativu. My jsme v této věci tak trošku agnostiky, ale uvidíme, jak se to celé vyvine. Jsem velmi ráda, že jednu z věcí, které paní Gephardt specificky tam eh, začlenila, je, že to nemusí být nutně banky, které budou poskytovat tyto základní eh, bankovní služby pro mobilní zákazníky nebo zákazníky, které mají relativně eh, malý příjem, malou hotovost. Či jde o prověřování dokumentace, jak to tradičně banky činily. Mohly, mohlo být například předplacené platební karty. Tady také byla určitá skepse k věci, kterou chci připomenout, a totiž, že eh, mimo Evropu probíhá řada experimentů ve společnostech, které v současné chvíli mají pouze omezený přístup k platebním účtům, a kde také mobilní telefony se ukazuje být velmi mocným zdrojem pro převody prostředků a pro tedy obchodování elektronickou cestou, protože mnoho občanů nyní má přístup k mobilní telefony díky předplaceným kartám. Tyto předplacené karty ty otevřely možnost individuální komunikace celým sektorům společnosti, eh, které k tomu přístup dříve neměly. Eh, buď může jít tedy o předplacené karty, je to, je to levná cesta a kromě toho, pokud je o platební styk, je to dosti bezpečná cesta, protože je tam PIN kód a to tedy eh, umožňuje určitou míru zabezpečení. Takže měli bychom také se postarat o to, aby pokud bude existovat právní rámec, aby z toho nebyly vyloučeni jiní poskytovatelé než banky. Možná bychom dokonce eh, měli chtít povzbudit vývoj inovativních řešení nabízených jinými subjekty, než jsou banky, protože jedním z problémů u bankovního sektoru dnes je, že banky jsou pod takovým tlakem, aby zlepšili eh, svoji finanční výkonnost, své finanční výsledky, aby poskytovali úvěry, že banky výrazně seškrtávají, omezují řadu tradičních činností. Víme, že například úvěry eh, podnikům, malým podnikům zdaleka nejsou v takovém objemu, jak by měly. A myslím si, že pokud bychom uvalovali nové požadavky na banky za situace, kdy vůbec se řeší jejich budoucnost v rámci společnosti, tak eh, možná bychom se nad tím měli zamýšlet, protože je možné, že jiná inovativní řešení a metody mohou ten problém zrovna tak dobře vyřešit. Takže ať už učiníme jakékoliv doporučení, měli bychom to pojímat v širším spektru, širšího úhlu pohledu, eh, než aby banky byly jediným poskytovatelem přístupu k základnímu platebnímu účtu. Já si myslím, že paní Gebhartová to eh, sama uvedla. Tolik tedy od pana Foxe za EKR a určitě eh, vás ještě podrobně seznámí svým stanoviskem na schůzi stínových zpravodajů. Ještě někdo? Pan Dion? abyste s tím zpravodajem, promiňte. Eh, měl jsem vám dát slovo sám. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve já se tu eh, připadám eh, tak trochu nevhod, protože vidím, že to je iniciativa nebo věc vlastního podnětu, já bych to měl hájit za naši skupinu, ale my zároveň máme zpravodaj ve výboru Ekon k této věci, takže moje situace je obtížná. Ale hovořil jsem s Jurgem Klítem a e, mi nabídl veškerou pomoc se začleněním, bude to nutné, e, podnětu paní Gebhardtové do e, zprávy v Ekonu. To tady slibuji. A kromě toho chci říci, že moje skupina je nesmírně spokojena se zprávou a s dokumentem paní Gebhardtové. My k tomu máme jenom velmi málo připomínek. Možná jedna věc, kde tam máme hned to doporučení, kde na jedné straně tady se říká, že povinnost, že by měla existovat povinnost bank nabízet základní platební účet a zároveň také, že by banka měla sdělit důvod, pokud odmítne eh, založení účtu. Já si myslím, že tam chybí něco mezi. To znamená třeba větička o tom, že Eh, odmítnout eh, založení účtu není možné leda z následujících důvodů. Jinak totiž podrýváte, oslabujete ten hlavní argument pro celou věc. Eh, pokud je analýzu Malcolma Harbora a to, že mobilní telefon může být dokonalou alternativou, s tím nesouhlasím, protože platební nebo bankovní účet je daleko více než pouze předplacená karta, jakou známe v mobilní telefony. Pokud například chcete Eh, aby vám někdo mohl převést prostředky na účet, tak to asi přes mobilní telefon, pokud je velmi složité. Takže nakládat s tím opravdu se všemi eh, těmi možnosti, které skýtá bankovní účet, to by asi eh, u telefonu bylo složitější. Já souhlasím tedy s představou paní Gebhartové, že potřebujeme legislativní iniciativu, která by zaručila přístup k základnímu platebnímu účtu. Děkuji. Ano, já se moc omlouvám, že jsem vás vyloučil z kruhu silných zpravodajů. Opomněl. Eh, myslím, že zbývá čas ještě pro pana Peleta a poté dám slovo zpět paní Gebhardtové. No, eh, eh, Děkuji, pane předsedo. V této fázi komise je ve fázi konzultací v rámci příprav na něco, čemu říkáme balíček pro bankovní účet. Rádi bychom to předložili do konce roku. Dnes jsme zahájili veřejnou konzultaci, která se týká tří věcí. Transparentnost bankovních poplatků, transparentnost a srovnatelnost respektive bankovních poplatků na jedné straně. To je něco, co, o čem komisař Barně informovala včera v tisku. Jde, šlo o pokus o iniciativu v oblasti autoregulace, která neuspěla. Dále, dále eh, account switching, tedy eh, změna účtu, založeného účtu, Tady komise na záležitý problém mystery shopping v poslední době. A tady se ukázalo, že, kom, že spotřebitelům chybí informace, ale zase zaměstnancům bank chybí proškolení, eh, tak aby eh, přechod z jednoho účtu, tedy uzavření jednoho účtu, založení jiného fungovalo hladce. Takže tady ještě eh, čekáme na výsledky konzultace a také jsme požádali o informace o přístupu k základnímu bankovnímu účtu od všech zainteresovaných subjektů. A to doplní ten eh, dotaz, nebo respektive eh, požadavek, povinnost členských států, kterou jsme eh, nanesli, že totiž členské státy nás mají notifikovat. Vyzvali jsme členské státy, aby nás uvědomili do konce ledna. Stále ještě čekáme na některé odpovědi. A pokud dovolíte, pane předsedo, dal bych možná slovo kolegovi či kolegyni, aby nás uvědomili, ovědomila stručně o situaci v členských státech. Prosím. Dobrý den. Ehm, dostali jsme 20 ohlášení ze strany členských států. Šest států oznámilo, že probíhá iniciativa tak, aby došlo k přiblížení se eh, doporučením v různé míře 14 ostatních členských států neuvažují přijmout konkrétní opatření na základě doporučení a dále můžeme konstatovat, že mezi těmito členskými státy většina patří mezi ty, kteří nemají specifický národní rámec. Uh, ano, tak to bylo velmi stručné. Dále, co se týče naší iniciativy, nebo vaší iniciativy, tak my k tomu nechci nic říct, jsme velice rádi za tuto aktivitu Evropského parlamentu, jsme rádi, že připravujete tuto iniciativu, kterou využijeme při našich přípravách. Máte samozřejmě právo podávat zprávy z vlastního podnětu. My bereme na vědomí různé jiné směry, které se navrhují. A také chceme požádat sektor malobankovnictví, aby se k tomu vyjádřili, aby podali svá doporučení. A nakonec to rozhodnutí bude na členských státech. Zase to, to má týkat všech bank nebo pouze některých. E, paní Gebhardt také hovořila o té možnosti přečerpání účtu. To existuje v některých zemích, například v Dánsku. E, ta možnost toho kontokorentu je velice citlivá. My zatím ještě také Eh, nevíme, zatím jsme proti, ale zcela jistě to ještě bude předmětem debaty. A také eh, je zde ta možnost předplacených karet, což je také zajímavý prvek, to už v některých členských státech existuje a o tom se vlastně ještě moc v, to, v těch doporučeních eh, nehovoří. To znamená, zatím ještě ta diskuse pokračuje a veškeré zajímavé podněty zcela jistě upřímně vítáme. A jsem velice, bych chtěla velice poděkovat paní Gebhardt a s těmi serverům za jejich přínos. Děkuji, říká předseda. Paní Gebhardt, máte ještě minutku, zda se chcete eh, k tomu vyjádřit a také nás informujte o termínech. Děkuji. Já bych chtěla všem poděkovat. Myslím, že skutečně jsme na dobré cestě a chtěla bych připomenout, že v Evropském parlamentu jsme rozhodli, že uděláme Eh, zprávu eh, jaksi legislativního podnětu, i když je to tedy v ekonu. Takže jsme ochotní pomoci také Evropské komisi, abychom pokročili dále. To je důležité. Přeji si, aby pan Bar... Byla bych si přála, kdyby pan Barně a komise již před rokem navrhli legislativní eh, návrh. Eh, pak eh, z toho vlastně eh, byly a doporučení, to bylo pro nás málo, protože my víme, jak to vypadá. Sice je něco doporučeno, ale iž, už u legislativní textu je velice obtížné připomenout členským státům, že se k něčemu zavázali, něco rozhodli a že to musí udělat, takže u doporučení se spíše na to zapomíná. Děkuji, kolegové. Vše jsem si zaznamenala, co jste řekli. Ještě bych se chtěla vyjádřit k tématu proč je tady právo na přístup, ale zároveň možnost bank přesto všechno odmítnout přístup. To je bod, který jsem nemohla rozvést, protože už jsem neměla místo ve svém textu zprávy. Ale chci tento bod rozpracovat. Existují takové situace, že lidé mm, provozují praní špinavých peněz nebo mm, mají korupční pohnutky a tak dále. To se musí zohlednit. A pokud tady je takové podezření, tak musíme bankám nechat možnost eh, odmítnout eh, otevření tohoto účtu. Musíme tedy bankám ponechat toto právo odmítnutí. Ale to musíme mnohem jasněji formulovat, to je jasné, tak aby bylo zřejmé, jaké zdůvodnění tady je a jaké důvody vedou k odmítnutí. Samozřejmě souhlasím s tím, že není možné jak si eh, bezvýhradně podporovat otevírání těchto účtů, ale těším se již na to, jakým způsobem budeme spolupracovat na formulaci této problematiky. Co se týče Eh, finančních převodů přes telefon. Tyto možnosti existují a rozvíjejí se čím dál více. Hovořila jsem s lidmi, kteří toto nabízejí, říkají, že to je alternativa, ale pak jsem se jich zeptala, dobře, ale jak to funguje někde, ty reálné peníze musí existovat. Kde jsou ty reálné peníze? No, na to mi pak odpověděli, ano, to potřebujete bankovní účto. Takže dobře, telefon banking eh, funguje, ale musí existovat <laughs> určité místo, kde ty peníze reálně existují. A to je banka, to je toto základní eh, platební konto. Takže lidé musí mít na to nárok, musí mít tento přístup. Takže, pane předsedo, já s vámi souhlasím. Eh, ono nestačí mít jenom tyto telefonní možnosti, já to používám také, samozřejmě v tom není ten problém. Ale někde musí existovat ty reálné peníze. Já teď nemám u sebe harmonogram, protože nebylo úplně jasné v souvislosti s rozhodnutím konference předsedů, jaký harmonogram bude, jestli je platný ten minulý nebo nikoliv. Vidím, že sekretariát vám již našeptává, <laughs> jak se má postupovat, tak jsem velmi zvědavá, jak to bude vypadat. Um, well, I think that, um, as I understand... Mm, ano, tak já, jak jsem to pochopil, tak stále ještě probíhají vyjednávání s eh, výborem. Myslím si, že oni zatím plánují eh, na hlasování až na 29. května, nebo tak nějak. Dobře, takže zcela jistě máme ještě dost času. Nicméně zatím je zde termín pro 3. Eh, eh, dubna, to je lhuta pro pozměňování pozměňovacích návrhů 8. května se to bude projednávat výboru a 29. budeme hlasovat. A uvidíme, jak to bude ve výboru Ekon máme dost času k tomu, abyste mohla s nimi ještě vyjednávat, abychom začlenili naše pozměňovací návrhy do jejich eh, práce. Takže, takže pro nás je nejdůležitější 3. dubna. V poledne je termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Děkuji vám ještě předtím, než toto téma uzavřeme. Tak jsem chtěl poděkovat paní Blance Balence Martinez za její přínos v této práci. A nejedná se toto pouze této zprávy, ale i dalších zpráv, protože to je vlastně poslední schůze tohoto výboru, které se účastní, protože ona přechází k panu John Danovi. Máme zde novou jednotku, která se má zabývat evropskou přidanou hodnotou. Jsme si vědomi toho, že ona tam zcela jistě bude velice užitečným členem. Chtěli jsme vám celkově poděkovat za vaši práci a přejeme vám také mnoho úspěchů i v budoucnu. No a nyní nás čeká velice specifický bod. Chtěl bych požádat pana profesora Gabriela Krýna, aby sedl mezi nás, nebo chcete, nebo chcete se posadit eh, někam jinam, protože budete, protože nám nyní přednesete svou prezentaci a vás nejprve představím. Myslím si, že máte všichni k dispozici eh, zprávu, která se týká klíčových technologií nebo klíčových podpůrných technologií. Tým, který připravil tuto zprávu, velice rád eh, reagoval naše pozvání do našeho výboru, protože Evropský parlament se zajímá o celou tuto oblast. Pan profesor Gabriel Green eh, má zcela jasnou roli při přípravě této zprávy. Tuto zprávu připravila eh, skupina odborníků na vysoké úrovni. Myslím si, že eh, asi víme, že vždycky u té skupiny na vysoké úrovni také existuje skupina Šerpa, která odvádí mnoho práce a někde jejich práce není dostatečně uznávána, nicméně je naprosto zásadní. A právě profesor Green byl předsedou této skupiny Šerpa v rámci skupiny odborníků na vysoké úrovni. Je to um, také, předsedou, je také předsedou technologické skupiny mm, francouzské vědecké skupiny. Je také místo předsedou Mm, různých vědeckých združení. Myslím si, že bohužel nemohu říct si eh, veškeré podrobnosti jeho životopisu, protože je velice dlouhý. Máte ho asi k dispozici, takže ho rovnou již požádám, aby přistoupil k prezentaci a poté bude ještě čas na dotazy. A já se nyní přesunu, abych mohl vaši prezentaci také sledovat. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat i celému výboru za to, že jste mě přizvali a že zde má možnost přednést prezentaci. Tato prezentace se nejedná, eh, nejedná o technologiích, ale spíše o pracovních místech. Dnes ráno jsem přiletěl do Bruselu a ve eh, Financial Times jsem četl, že v Evropě máme 10,3 miliony nezaměstnaných a já doufám, že tato zpráva napomůže vydat se dobrým směrem a také nám napomůže řešit některé problémy, které dnes řešíme. Chtěl bych eh, vás informovat o čtyřech takových hlavních sděleních této zprávy. Za prvé, eh, tyto klíčové technologie, které později definuji, jsou naprosto zásadní pro evropský ekonomický růst, který má být udržitelný. Rada asi před dvěma týdny toto oficiálně uznala protože komise byla požádána, aby, byla posí, aby posílila svou aktivitu v oblasti těchto klíčových technologií. Druhá, druhý hlavní výstup je, že Evropě se nedaří eh, ty nové poznatky eh, přetavit z, toho vědeckého, z té vědecké oblasti do výrobků a získat větší podíl na celosvětovém trhu a také vytvářet pracovní místa. Třetím Naším hlavním výstupem je to, že je důležité zamyslet se znovu nad rozpočtem pro výzkum a inovací. Máme zde generální ředitelství pro výzkum a inovace. Je důležité, aby došlo k určité změně orientace a změně vyváženosti v tomto rozpočtu komise. A čtvrtým výstupem je to, že Musíme usilovat o hledání výrazných synergií mezi eh, inovačními fondy, mezi strukturálními fondy a musíme více využívat klíčové technologie k tomu, abychom řešili stávající problémy evropské společnosti. Já se nyní vyjádřím podrobněji k jednotlivým bodům. Za prvé, co se týče klíčových technologií, v roce 2009 je Evropská eh, unie definovala, jedná se o eh, technologie založené na znalostech, vyžadují výzkum a vývoj, mají také rychlý inovační cyklus a jsou tam ještě nějaká, některé další rysy. Máme eh, naše eh, skupina odborníků na vysoké úrovni vybrala hlavních šest klíčových technologií. Význam těchto technologií je takový, že je to vlastně základ pro veškeré eh, sofistikované moderní produkty. Například podívejme se na elektromobil, Potřebujeme třeba nové technologie pro baterie, potřebujeme nové elektronické systémy, například pro řízení eh, okýnek v automobilu. Potřebujeme eh, také například využít výsledky biotechnologií pro nové um, technologie pneumatik. Dále máme třeba různé nové poznatky, které nám umožní zlepšit odolnost karoserie vůči korozi a tak dále. Evropa usiluje o vývoj klíčových technologií. A potom, ať už hovoříme o elektromobilech nebo o nových mobilních telefonech, tak vždy vidíme, že jsou to výrobky, které požadují dokonce kombinaci klíčových technologií. Nejedná se pouze o výstupy třeba nových biotechnologických nebo elektronických technologií, ale je to kombinace. Podívejme se třeba na Apple. Jejich výrobky mají zvláštní sklo, zvláštní elektroniku. To znamená, že pro tyto výrobky potřebujete kombinaci klíčových technologií. Při přípravě naší zprávy jsme zjistili, že pokud potřebujeme nebo pokud chceme tyto kombinace klíčových technologií, tak narážíme na problém, protože třeba v rámci Evropské eh, unie máme vlastně jednotlivá generální ředitelství, která potom poskytují prostředky na tyto jednotlivé Eh, oblasti. Máme zde například generální ředitelství pro výzkum, a, ale pak jsou zde další generální ředitelství a každé vlastně odpovídá za jiný rozvoj jiných klíčových technologií. Tyto klíčové technologie musíme jednak vyvinout, ale také musíme pak eh, zavést do praxe. A tady uvádím eh, například plastové podrubí, které se používá pro vodovody a tak dále. A víte, že v některých městech, pokud tam třeba dochází k problému, že praskne potrubí, vodovodní potrubí. Zde máme například eh, nové technologie, které eh, umožňují to, že ta plastová potrubí eh, dokážou mezi sebou komunikovat. Je to vlastně celá nová technologie. Jde prostě o to, abychom ty nové technologie i zaváděly do praxe. Podívejme se nyní na eh, řetězce v Evropské unii. Můžeme se podívat na automobilový průmysl, na různé osvětlovací technologie, nanoelektroniku. A všude máme ty klíčové technologie, které jsou vlastně na počátku všech těchto nových produktů. To znamená, že pokud se nám eh, nepodaří soustředit se na klíčové technologie, tak vůbec nemůžeme postupovat dále v tom řetězci výroby. Dovolte mi ještě další příklad, který se týká eh, výroby. Máme zde malou firmu v Grenoblu. Je to firma, která se věnuje elektronice a má také, také se věnuje výzkumu. Celkově je tam pět tisíc lidí, kteří pracují eh, ve výrobě. Pak jsou zde různí dodavatelé. Celkem je to asi 100 malých a středních podniků, které jsou vlastně subdodavateli této firmy. Pokud se podíváme na celý řetězec, tak eh, je to více než 300 firm, které vlastně různým způsobem spolupracují s touto firmou. 300 firm z celé Evropy. A je důležité, abychom nestratili inovační kapacity. A bohužel k tomu právě dochází v Evropě, protože se um, vlastně ten, ta výroba odklání od výzkumu a vývoje. Druhý takový hlavní bod, o kterém chci hovořit, je to, že eh, postavení Evropy v globálním trhu. Mám zde eh, mapu a velice stručně popíšu. Trojuhelníky ukazují podíl, které máme ve třech hlavních eh, oblastech USA, Evropa, Asie. Podívejme se například na elektrické baterie. Evropa tvoří 31%, USA 30%, Asie 35% ta, e, ty mm, kruhy znamenají výroby, výrobu a také e, vytváření nových pracovních míst. V Evropě máme zhruba nulovou výrobní kapacitu v Evropě. To znamená, že my investujeme do výzkumu, nicméně nakonec nic nevyrábíme. V USA je to 1% A dnes vidíme, že USA se soustředí jak na federální, tak na regionální úrovni na to, aby přilákali firmy a také chtějí eh, klíčové technologie a prototypy, chtějí je nalákat do USA. Například eh, firma BASF má eh, působí v USA pokud získáte prototypy, tak máte pravděpodobnost, že pak budete také tento výrobek vyrábět. Jsou zde také různé granty, které USA pos, eh, poskytuje za tímto účelem. Eh, dalším příkladem je francouzská firma Saft, která vyrábí baterie. Tato firma byla částečně přesunuta do USA, mají zde výrobnu, mm, tam je ta částka asi 50 milionů dolarů. USA také poskytlo, poskytlo grant, protože vlastně pokud chcete vyrábět elektromobily, které jsou budoucností, tak je důležité také eh, vyrábět tyto baterie. Eh, to, tato situace je podobná i v jiných oblastech. Například co se týče bioetanolu, tak tam je Evropa lídrem. Ale pokud se podíváte na výrobu, na tu skutečnou výrobu, tak je to pouze 5% v Evropě. V USA je 54%, v Azii a USA eh, naopak převládá výroba. Jsou zde také, je zde také tlak na to, aby nové vznikající firmy se spíše přesouvaly do USA Eh, USA má zájem o ty nejnovější eh, technologie a nové firmy. Stejná situace je v mnoha eh, dalších oblastích. oblastech. Zmíním jednu, jeden příklad fotovoltaika. To je důležitá věc pro Evropu, protože Evropa má svůj vlastní trh a pokud Eh, Evropa tady vede globální trh, eh, samozřejmě pokud neuspějete na vlastním trhu, neuspějete, těžko uspějete jinde. Tady ale vše, ovšem Evropa vede, vede v patentech, eh, i v dalších oblastech. Pokud je o podíl na výrobě, tam máme 13%, ale ten podíl ty klesá. A tady nyní schrnutí situace v letech 2011-2010. V roce 2011 jsme měli šest hlavních podniků v oblasti fotovoltaiky, což není překvapivé, byly za zásadní iniciativy ze strany vlád eh, a komise. V roce 2010 už máme pouze jeden eh, významný podnik, Q-Sales, nevím, zda je to dobře čitelné. A za rok eh, nebo koncem tohoto roku, až bych dělal podobnou prezentaci, už by v té hlavní světové desíce nebyl žádný evropský podnik. Ten trh jsme ztratili. Ztratili jsme svoji schopnost konkurovat ale vědu a výzkum máme pořád na skvělé úrovně, tak to je tak trochu utěcha. USA jsou v této oblasti velmi agresivní, mají dotace na solární energii, porušují globální eh, obchodní zákony, dohody. Eh, v USA mohou podniky eh, vést anonymní žaloby v Evropě, nikoli evropské podniky jsou velmi neochotné podávat žaloby. Či v Evropě nás čeká jakési údolí smrti místo toho silikonového údolí, protože my svým způsobem eh, financujeme vědu, eh, DG pro Research eh, pro výzkum a inovace primárně financuje vědu, ale bohužel jsme tak trošku zapomněli na to, jak překročit to údolí smrti a dostat výsledky vědy na trh. Takže my jsme se v té skupině na vysoké úrovni rozhodli vybudovat most, který přemostí toto údolí smrti o tom budou další prosvědky. Tím se dostáváme k příslušným činnostem na komisi, protože vědeckou základu tady máme skvělou, to samozřejmě chceme zachovat tento stav, ale zároveň chceme začít zavádět potřebné pilíře pro to, aby se výstupy z výzkumu promítaly na trhu. Zaprvé třeba tady převádět výsledky výzkumu do eh, technologických eh, základních stavebních bloků v daném odvětví. Tyto základní stavební bloky je třeba přetvořit v prototypy, proto potřebujeme pilotní linie, e, podobně jako to mají v USA. Jsou to třeba drobná jednotlivá zařízení, ale je možné poté je združit a vytvořit prototyp a potom e, vybudovat tedy tržní potenciál a pokročit dále. E, a po třetí pilíř potřebujeme vybudovat globálně konkurenceschopná výrobní zařízení. Vlastně se to také nazývá eh, úroveň technologické připravenosti, eh, ta škála je od 1 do 9. Eh, do posud komise financovala pouze segment 1 až 4. Můžete se tázat, proč? My jsme se ptali, proč. A čím, čím více jsme se tázali, tím více jsme zjišťovali, že žádná, žádné reálné překážky tam nejsou. Možná v ideologické rovině, v rovině představ a vizí, ale uh, Eh, je tedy třeba nyní začít financovat také škálu nebo segment 5 až 8. Škoda, že jsme s tím nezačali dříve, před pár lety. Eh, to znamená, že část eh, finančních prostředků je třeba převést do toho druhého segmentu. Skupina na vysoké úrovni nemohla samozřejmě navrhnout částku konkrétní komise, to by nebylo vhodné, ale navrhli jsme komisi určité benchmarky. Ty vypadají takto. Já se omlouvám za zjednodušenou prezentaci, ale zelená je základní výzkum, modrá je aplikovaný výzkum a želena, pardon, žlutá, e, žlutá to je vývoj. Tady vidíme hlavní konkurenty Korea, USA, Japonsko. Všechny vynakládají méně jak 24 na základní výzkum. Evropské členské státy cirka 36 v průměru to je průměr za celou EU, jsou to údaje OECD a komise. A poté, pokud jde o komisi samotnou a DG pro výzkum, je to od 80 do 92 na základní výzkum. Takže na tom ředitelství pro výzkum a inovace eh, máme vlastně přesný opak portfolia eh, ve srovnání s USA nebo Koreou, Tajvanem, Japonskem a tak dále ale možná, možná je to správně, možná eh, by se to nemělo měnit. Eh, nyní jsme uprostřed krize, čekáme velmi netrpělivě na eh, obrovnou zprávu z USA o klíčových podporných technologiích a jak postupovat do budoucna. USA 8. ledna zveřejnili vlastně zprávu, která obsahuje hlavní směry pro portfolio výzkumu a vývoje z hlediska tady podílu Eh, veřejných financí. Tady vidíme, že to číslo za OSN je 24%. Domnívali by se členové toto výboru, že uprostřed krize budeme vynakládat více na základní výzkum nebo méně. Eh, dovolte, abych se s vámi podělil o to číslo. Cíl eh, pro podíl veřejných financí na základní výzkum v USA je nyní 17% místo těch dosavadních 24%. To znamená, že ještě více investují američané do aplikovaného výzkumu anebo do vývoje. Eh, Jižní Korea a Singapur také, Singapur také eh, vytvořili novou politiku a ta čísla vypadají podobně, nebo ten trend. Eh, podívejme se nyní na evropský průmysl. Ten, evropské průmyslové podniky začínají opouštět programy financované komisí. Nevím, zda o tom víte, toto jsou údaje poskytnuté komisí. V červeně máme podíl financování ze strany průmyslu, který, jak vidíte, se snižuje nyní již pod 25%. Pokud tento trend bude pokračovat, budeme mít na Evropské komisi úžasné vědecké programy, nejlépe zafinancované na světě, ale žádný průmysl a pravděpodobně žádná pracovní místa. Taková je tedy dnešní situace, dnešní stav. Je to tady černé na bílém a údaje máme od samotné Evropské komise. Nyní doporučení skupiny na vysoké úrovni. Eh, Některá jistě budou velmi zajímat váš výbor. My jsme se zaměřili na to, jak bychom mohli Eh, implementovat eh, strategický eh, průmyslem, tažený, průmyslem taženou, tedy průmyslovou politiku, která se zaměřuje také na klíčové podporné technologie. Velice dobře jsme spolupracovali s DG pro podnikání, DG Enterprise. Jak vidíte, je zde více do doporučení. Já bych vás poprosil, abyste si prostudovali. Některé z nich budou velmi relevantní pro vaši diskuzi v nadcházejících měsících v souvislosti s návrhy komise. Je opět zajímavé si to srovnat se situací v USA. Pan prezident eh, Obama již nehovoří o vzdělávání zbytku světa. Tady vidíte, je třeba tedy ta původní, ta původní eh, ten původní citát byl, že potřebujeme předběhnout zbytek světa v inovacích eh, ve školství. Eh, ve vývoji. Když podíváme se na zprávu z na vysoké úrovni, hlavním eh, doporučením patřilo tedy přemostě to odolí smrti. Druhým doporučením byla technologická infrastruktura, to znamená ten pilíř číslo jedna, investovat do těch technologických základních stavních kamenů. Dále urychlit eh, výrobní proces pro prototypy, pro ty takzvané pilotní linie, pilot lines – a poté tedy propojit výzkum a vývoj a, a výrobu. Ty pilotní linie by neměly jít na vysoké školy, na výzkumné ústavy, jak někteří navrchují. Musí to být v samotných podnicích a potom je třeba ty podniky nasměrovat na vhodné eh, výzkumná, na vhodná výzkumná pracoviště. Dále tedy veřejné finance, veřejné investice a konečně eh, překonat tržní selhání, eh, poslední, třetí pilíř. Takže Tím se vracíme opět ke slovům prezidenta Obamy, eh, kterého podpořila výrazně podnikatelská sféra. Dále tady, tady vidíme program navrženým Evropskou komisí, eh, klíčové podporné technologie jakožto pojivo mezi inovacemi a změnami ve společnosti. Jsou tedy, je zde tedy také eh, postiženo téma společenských výzev a v Evropském parlamentu například minulý týden eh, proběhla k této věci, proběhla k této věci jednání, schůze. Zatím ten návrh je velmi, velmi vágní. Ze strany komise tady, co se bude podnikat v oblasti společenských výzev, zatím je velmi vágní představa. My máme jeden návrh, který bych vás poprosili, abyste podpořili, a totiž eh, řešit je, při, těch, při řešení těch jednotlivých výzev využívat ty ty takzvané základní stavební kameny z oblasti podporných technologií, protože jinak budeme, budeme hledat řešení pro společenské výzvy za využití technologií zvenčí. To by asi nebylo efektivní, takže bych vás poprosili, abyste apelovali na komisi nebo sami vypracovali příslušné poznávací návrhy tak, aby eh, dokumenty komise pokud o společenské výzvy byly méně vágní. Eh, na závěr tady domníváme se, že eh, tato věc poskytuje možnost, tak přemostit to odolí smrti. Domníváme se, že aktuální způsob financování vědy a výzkumu je neudržitelný. Eh, Rada pro výzkum a její návrhy eh, podpora základního výzkumu 15 miliard. Je to, je to krásné, ale takové peníze vůbec nejdou na klíčové podpůrné technologie, na kterých potom závisí průmysl. A to se potom promítá do toho benchmarku, který doporučujeme. Se domníváme, že tento způsob financování je neudržitelný. A domníváme se tedy, že eh, je možné postavit tento most, eh, který nám pomůže překlenout tuhle smrti. Částečně by mělo jít o veřejné finance, ale do značné míry o soukromé finance. Tam je ten předpoklad rovných racích podmínek. A doufejme tedy, že se nám eh, podaří tuto situaci řešit a začít tvořit v Evropě pracovní místa. Děkuji za pozornost. Děkuji. Vzhledem k tomu, že čas pokročil, vaše prezentace byla velmi dynamická, eh, zůstaňme zde dole a veďme diskusi o Paní Rojtová, paní Rüle, pan Šváb pro vás mají dotazy. Já bych zmínil jednu konkrétní věc. Paní Rile a já jsme nadšeni jednou věcí, kterou vy jste konkrétně nezmiňoval, ale my v tomto parlamentu prosazujeme také oblast veřejných zakázek, jakožto možnost jak přemostit, překlenout to údolí smrti. Vy jste tuto věc nezmínil, ale to je velmi důležitá eh, složka amerického úspěchu, historicky za to, při eh, překlenování tady toho takzvaného údolí smrti. A čekáme na nějaký inovativní, imaginativní návrh od komise v této věci. Eh, děkuji, paní Rile, za vás na to jistě dotáže. Nejprve tady paní Litová, paní Rile, poté pan Šváb. Poprosím o dotazy a potom pan profesor zareaguje. Takže paní Litová, prosím. Skvělou prezentaci a úplně nový pohled na tyhle ty věci. A moje... Eh, I thank very much for your presentation. It's very... Děkuji mnohokrát za vaše prezentaci, byla úžasná chybí jeden pohled a to je vlastně nízkonákladová výroba eh, vlastně dodávky a subdodávky z těch zemí, kde ty náklady, kde náklady na výrobu jsou tak nízké, že v podstatě to je ten důvod, pro který eh, tady vlastně ta, eh, ta produkce takhle selhává. Myslíte si to taky, nebo jak se postavíme k této věci? Děkuju. Jména ta fotovoltaika, to jsou všechno samozřejmě čínské produkty. To znamená, jestli ta investice do těch projektů a tak do těch projektové, eh, do té implementace eh, může překlenout ten, eh, ten propas mezi cenami. Naja, äh, äh, es passt ausgezeichnet zu der Frage. Výborně to navazuje na otázku paní Rojtové. Já mám tři věci. Ta jedna věc. V Německu jsme udělali zkušenost, že v solární oblasti, sice ta produkce se stěhuje do Číny, ale co se týče strojírenství, tak toto strojírenství i nadále tedy eh, zůstává u nás. A to jsou stroje, které jsou nutné pro tuto produkci v této oblasti, speciálně v Bádensku, Wirtembersku, odkud pocházím, jsme skutečně aktéry číslo jedna z hlediska strojírenských výrobků pro tuto oblast. To je jedna připomínka právě když ta pracovní síla se stává tak lacinou, tak musíme přemýšlet nad diverzifikací. A ta inovativní potenciál je samozřejmě více ve strojírenství než v samotné produkci. Další otázka. Ta politika, kterou léta provozovala komise i z hlediska služeb, zda eh, tato politika není oprávněna právě v této oblasti. To je politická otázka. A další bod. Já se domnívám, že jak v oblasti státních podpor bychom měli dávat pozor na to, abychom neokleštili naše možnosti. Já mám někdy dojem, že příliš dáváme pozor na státní podpory, aby jo nedošlo k poškození hospodářské soutěže a ne vždy Možná je to úplně nezbytné z hlediska těchto státních podpor. Samozřejmě se to týká také zadávání veřejných eh, zakázek. Inovativní partnerství je dobrým krokem, ovšem komise má velmi přísná pravidla z hlediska vyjednávání v této oblasti, z hlediska zadávání zakázek a to by nemělo jít na úkor inovace a těchto možností. Děkuji za slovo. Myslím si, že ta prezentace byla opravdu vynikající, pane profesore. Chtěl bych se ještě vrátit eh, k solární produkci. Jaký je zde hlavní problém? Já nesouhlasím s, pane, s paní Rule, že pokud zde budeme mít eh, stroje, takže to bude stačit a že pak to bude souviset s těmi inovacemi. Já si myslím, že hlavní myšlenkou je to, že jsme dříve měli moc, že jsme ji ztratili. A za druhé, navrhujete eh, investovat nejenom do základního výzkumu, ale také do aplikovaného výzkumu. Zajímá mě, jak se na to dívá výzkumný institut v Německu, Fraunhof. A také hovoříte o tom, nebo hovoříte o tom, že dochází k odlivu financí. Jde o to, že více poněz se, nebo eh, říkáte to, že vlastně dochází ke snižování těch programů, které čerpají peníze. Není to pouze tím, že je zde velká administrativní zátěž? Předseda. Ještě mám otázku, která se týká využívání těchto klíčových technologií. Hovořil jste o těch pilotních liniích, o přechodu k výrobě. Souhlasím s tím, že to je naprosto zásadní. A já si myslím, že máme schopnosti, abychom to všechno zvládli. Pak je zde otázka financování. Mm, hovoříte o tom, že bychom měli více investovat v rámci našeho rozpočtu. Hovořil jste o tom, že zatím je to roztříštěné do několika generálních ředitelství. zajímalo by mě, zda by bylo zasouze možnosti, jak více využívat veřejné finance. Protože jste hovořil o tom, že je zde příliv od eh, soukromých investorů do těch nových technologií, ale je také zde klíčové, abyste bylo sdílené financování, abyste, eh, abychom se také využili pákový efekt. Jsou zde takzvané zelené banky, to je takový nový projekt, otázkou jestli by třeba zde byla role i pro Evropskou investiční banku, aby poskytovali rizikový kapitál. Takže je také důležité zde nabízet různé ty překlenovací úvěry, překlenovací financování, aby zde byly finance na to, jak rozvíjet nové nápady. Protože eh, je zde nedostatek financí. Také jde o to, že ta firma eh, moc nechce, nebo firmy nechtějí moc investovat, protože ví, že ty, že, že ty investice se jim vrátí až za několik let. A to je podle mě to údolí smrti. Děkuji eh, za všechny dotazy. Pokusím se zodpovědět v tom pořadí, jak padly. Paní Rajtová, ptala jste se na určité nízkonákladové výroby pokud se podíváme třeba na ty klíčové technologie v oblasti elektroniky, tak tam se jedná třeba o 5 miliard eur. Může se jednat o vysoce automatizované přístroje. A já si myslím, že tady ta výroba, tady, tady se to nejedná eh, o trhy, které bychom ztráceli. Do, eh, do Azie se spíše přesouvá taková ta jednoduchá montáž. Hovořil jsem o tom, že také ty klíčové technologie se kombinují. Podívejme se třeba na firmu Nokia, na evropskou firmu Nokia. Hodnota Nokia se snížila kvůli iPhoneu. Jediná firma, která dokázala reagovat na požadavky inovací a na klíčové technologie, byl Samsung. Protože Samsung měl jak elektroniku, tak i software, to znamená, dokázal sestrojit konkurenceschopný produkt a dokázal ho sestrojit velice rychle. Bohužel jiné evropské firmy v podstatě eh, outsourcovaly svou výrobu. Musíte mít eh, technologie, musíte dokázat kombinovat všechny tyto technologie a zde můžeme konkurovat, zde máme možnosti. Například jedná se o vysoké sumy. Myslím si, že zde není důležitá otázka mest pracujících, zde to nehraje roli. A pak jste se ptala na fotovoltaiku, už se o tom hovořilo několikrát. Jedná se o rovné podmínky. Podívejme se třeba na USA, mají ministerstvo pro energie. A oni se snaží uh, Eh, vlastně využít a zavést do praxe poznatky z Evropy. Snaží se vytvářet produkty, které budou mít další přidanou hodnotu a vyrábět a rozvíjet výrobu. Eh, jak říkal předseda, je, je zde důležitá ta úloha těch prostředníků. To znamená, já si myslím, že můžeme být konkurenceschopní, pokud zde však budou rovné podmínky pro všechny. Pokud by evropské firmy byly schopny navrhovat nebo nabízet různé takové ty balíčky těchto technologií, jak to dokážou USA, tak by to bylo dobré, ale zatím v tom nedokážeme konkurence eh, být konkurenceschopní a souvisí to i s legislativou v Evropě. Dále paní Rol eh, hovořila o strojírenství. Je pravda, že Německo v tom bylo lídrem, nicméně v posledních letech eh, se podíl Číny zvýšil asi o 40 celosvětově. Čína zavedla různé programy a dochází k velkému pokroku. Například dochází k duplikaci, k duplikování mnoha oblastí. Je tam, týká se to fotovoltaiky. Celkově nyní Čína eh, zabírá 40 trhu s nástroji a vypadá to, že se to bude odrážet i v jiných oblastech. Jaké jsou zde problémy? Potřebujeme integrovaný přístup. Naše strojírenství musí vyrábět nové verze, musí mít nové prototypy a musí s novými, novými výrobky přicházet rychle, protože jinak přijdeme o naše schopnosti. Máme se třeba firmu, nebo evropské firmy, které jsou světovými lídry, ale to je díky tomu, že využívají ty nejnovější klíčové technologie, protože jinak by ztratili dech. To, myslím si, že nová německá politika by měla usilovat o to, aby nepřišla o výrobu. Musíte využívat prototypy a pokud tyto prototypy zašlete do Číny nebo do USA, aby je vyzkoušeli, tak oni začnou podobné produkty vyrábět velice brzy sami. Hovořila jste také o narušování mezinárodní hospodářské soutěže, ale já si myslím, že je to přesně naopak. Když se podíváme na to, co nám nabízí eh, země, kteří jsou vlastně našimi konkurenty. Pan Šváb hovořil o fotovoltaice a proč jsme zde prohráli. Co se týče fotovoltaiky, tak tam ta technologie není takovou tou nejsofistikovanější, nejmodernější. Ve své prezentaci jsem bohužel neměl dost času hovořit o podrobnostech, ale jde o to, že například v Číně nabízí čínské banky financování pro eh, rozvoj výroby, pro navýšení výroby. Evropě to tak není. Například Evropská investiční banka zatím vůbec neuznává klíčové technologie, co by nějakou speciální kategorii. A pokud se podíváme, kam plynou finance, tak v Evropě to je velice madí, malý podíl v porovnání s jinými zeměmi. To znamená, musíme si, eh, musíme si jinak upravit priority. A týká se to i pro jednotlivá generální ředitelství. Myslím si, že nemusíme žádat o více peněz, ale spíše změnit priority. Také jsme vycházeli již, z minulých prací. Snažili jsme se také připravit eh, nové dokumenty, které se týkaly například elektroniky. Navrhli jsme i dokument eh, paní komisařce Nelly Krys, a tento dokument také podepsala řada evropských firm. Takže myslím si, že nyní už začínáme všichni mluvit eh, jednotným hlasem, nicméně ten hlas ještě musí být dostatečně silný, aby ho zaslechli i na komisi. A ještě poslední komentář, eh, ten zazněl z úst eh, předsedy vašeho výboru. Je zde důležitá role prostředníka je důležité, abyste v Evropě uchovali tu fázi prototypů, výroby prototypů, i kdyby nakonec ta samotná výroba byla jinde. Byl jsem velice příjemně překvapen prací, kterou odvedlo Generální ředitelství pro podnikání a Generální ředitelství Regio. Společně připravili možnosti, jak kombinovat financování, například eh, máme zde výzkumný projekt v rámci GŘ podnikání, který bude částečně financován z generálního ředitelství pro regiony. Takže to mě velice potěšilo a vypadá to, že i ty klíčové technologie tam získají více místa. Doufám, že jsem zhruba odpověděl na všechny dotazy a děkuji za pozornost. Děkuji, říká předseda. Myslím, že bychom vám mohli poděkovat za tleskáním. Pane profesore, děkujeme za to, že jste si našel čas k návštěvě naší schůze. Myslím si, že budeme ještě potřebovat trošku času na to, abychom se nad vaší zprávou více zamysleli, abychom ji strávili. Z diskuse, která zatím zazněla, doufám vyplynulo, že nás velice zajímá celý inovativní proces. Nyní se věnujeme otázce veřejných, zadávání veřejných zakázek. Doufám, že i nadále zůstaneme v kontaktu a jsem velice rád, že tato skupina odborníků na vysoké úrovni eh, šíří své poznatky. Um, vaše sdělení budeme šířit i v dalších eh, jednáních našeho výboru. A také mě zaujala to, co jste říkal o fotovoltaice. Myslím si, že bychom měli vaše eh, sdělení nebo vaše poselství šířit i v našich zemích a měli bychom o tom více hovořit. Velice děkuji, že jste nám otevřel nové obzory a doufám, že nás zase brzy navštívíte a ještě více nám eh, vysvětlíte některé oblasti. Vážené dámy, vážení pánové, tímto ukončuji dopolední zasedání. Děkuji také tlumočníkům a setkáme se ve tři hodiny odpoledne a čeká nás velice důležité téma zadávání veřejných zakázek. Bude se konat veřejné slyšení a proto vaše návštěva dnes ve výboru zde dopoledne byla dobře načasovaná. Děkuji.